Krásné dobré ráno. Zahájíme opět naše jednání. Je devět a tomu říkáme disciplína. A byly by zázraky, kdyby eh, to všichni dodržovali. Eh, ráda bych řekla, že tlumočení do finštiny dnes není k dispozici, takže je mi líto těch, kteří chtěli poslouchat finštinu. A začneme bodem číslo.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 11 eh, pro, proti, zdržel se přijato, 12 pro, proti, zdržel se přijato, 13 pro, proti, 13 eh, s ústním pozměňovacím návrhem, nevidím tady žádné námitky pro, proti, zdržel se přijato, 14 pro, proti, zdržel se přijato, 15 pro, proti, zdržel se, přijato 16 pro, proti, zdržel se, přijato 17 pro, proti, zdržel se, přijato. Tím se dostáváme k závěrečnému hlasování o celé zprávě. Zahajuji hlasování. A všichni, kteří jsou v sále, mohou také hlasovat. Je všechno jasné, žádné problémy, takže ukončuji hlasování a v tom případě můžeme poblahopřát panu zpravodaji k 12 hlasům pro a jednomu hlasu proti. Paní kolegyně Pytala u sebe neměla hlasovací kartičku, ale to vůbec nevadí. Tím se dostáváme k bodu číslo 8. Teď by bylo fajn, kdyby tady byl komisař. No, kam má jemand vor der Tür? Mohl by někdo juknout přede dveře? No. genau die. Já bych chtěla přivítat členy účetního dvora. A pan komisař má brzy dorazit, pan zpravodaj se jistě taky dorazí, ale tady upřímně řečeno, Máme tady lidi, kteří čekají. No a doba čekání, to je ztráta životních okamžiků, takže začneme, jakmile přijde pan komisař a bude schopen se chopit slova. Ja, ja,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 ausgesprochen betrüblich. Wissen, genau, genau, wissen wir schon, wo der Herr Kommissar... Už víme, kde se nachází pan komisař, kde se ztratil. Asi je na cestě. No to tady doufáme, že přijde.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 Omlouvám se, kolegové, ale já už mám plné zuby toho, abych prostě čekala na další kolegy. Proto si skutečně nesmírně vážíme toho, že zástupci Evropského účetního dvora, kteří urazili nejdelší cestu, už jsou mezi námi. Děkuji mnohokrát. Vítejte, pane komisaři. it's a, it's a, it's a kind of strategy to put you a little bit under stress. No, to byla má strategie, abych vás trošku dala pod tlak. Wir, wir machen weiter mit dem Tages Pokračujeme s bodem číslo 8 týkající se politiky pro zemědělství. Velice srdečně mezi námi vítám pana komisaře Hogana a také generálního ředitele a chtěla bych eh, o generální, chtěla bych generálnímu řediteli a panu komisaři velice poděkovat za vaši zprávu. Výroční zprávu bylo potěšením si ji přečíst, protože je v ní obsaženo všechno, co člověk hledá. A to není vždycky ten případ, takže si toho nesmírně vážníme a děkujeme srdečně za zodpovězení našich otázek a za vaši ochotu k rozhovoru. Pane komisaři, jakmile budete vědět, co chcete říct, si můžete začít. Eh, a pardon, eh, ještě dám, omlouvám se, říká paní předsedkyně slovo panu Milionosovi. Děkuji vám. Paní předsedkyně, vážení eh, členové Evropského parlamentu, dámy a pánové, je mi velkou ctí představit vám výsledky stanoviska účetního dvora týkající se okruhu věceletého finančního rámce pro přírodní zdroje. V roce 2016 jsme odhadovali úroveň chybovosti na 2,5 pro okruh národních, eh, pardon, přírodních zdrojů eh, tento roční, eh, toto roční číslo je pod odhadem z loňského roku 2,9% a sice pod Prahem 2%. My jsme Eh, učinili ještě dva, dvě podhodnocení. Jedna se týkala přímé podpory a jedna venkovského rozvoje životního prostředí, klimatních akcí a rybolovu. Eh, nalezli jsme vyšší úroveň chybovosti v, té, eh, v, v rybolovi. Naše odhadnutná úroveň chybovosti zůstává signifikantně kolem 4,9%, ale eh, je to přece jenom trošku pod odhadem z minulého roku 5,3%. V 16 případech jsme zhledali, že národní orgány měly dostatek informací pro objevení chyb a zabránění těmto chybám by bylo snížilo naše odhadovanou úroveň chybovosti o 1,5 procentuálních bodů. Stejně tak jako v minulých letech, projekty soustředěné na investice představovaly zhruba 60 odhadované chybovosti srovnané s jednou třetinou pro chybovosti týkající se jednotlivých oblastí. Tento rok tři z největších chyb ve způsobilosti nevy, nebyly byly vykázali chybovost, protože tady příslušné společnosti nedodali prohlášení o eventuálním spojení s dalšími společnostmi. Ehm, doporučili jsme proto, jako komise takové hlavní směry pro šíření těch nejlepších osvědčených postupů, například využívání nových technologií IT mezi jednotlivými národními úřady, aby se zabezpečila příslušná kontrola mezi uchazeči o e, projekty a dalšími účastníky. E, co se týče přímé podpory z EZZP, byla odhadovaná míra chybovosti 1,7%. To je pod Prahem 2% a znamená to zlepšení ve srovnání s hodnotou minulého roku 2,2%. Evropský zemědělský a záruční fond reprezentuje více než tři čtvrtiny, takřka 58 miliard eur, eh, která byla přiřazena okruhu dva přírodní zdroje v rámci víceletého finančního rámce. Mm, eh, zaznamenali jsme méně chyb týkající se nespůsobilých pozemků pro jednotlivé zemědělce. A pak tady docházelo k nekorektní implementaci týkající se definice stálých zelených ploch. Tato situace, zdá se, byla opravena zavedením flexibilnější definice eh, trvalých zelených ploch, akčních plánů pro zlepšení příslušných údajů, takzvaný Land Parcel Identification System a také nový geoprostorový systém pro udělování povolení. Rok 2016 byl také prvním rokem, kdy jsme kontrolovali spolehlivost mm, s novými povinnostmi v oblasti ozeleňování pro zemědělce. A došlo tady k chybovosti 17%, to byla ta odhadnutá chybovost a chyby se vyskytovaly eh, zejména v požadavcích ekologických eh, zaměřených oblastí. Také jsme nalezli slabiny v ochraně eh, trvalých zelených ploch e, protože orná půda by měla se stát trvalé udržitelnou zelenou plochou, pakliže e, tak tomu bude pět po sobě jdoucích letech. Některé členské státy nemají historické údaje pro pokrytí této povinnosti automaticky. E, proto komise doporučuje přístup v rámci agentur klasifikovat a aktualizovat jednotlivé kategorie půdy. Nakonec jsme nalezli, pardon, shledali, že 63 farem, které jsme navštívili, splnili své povinnosti týkající se diverzifikace plodin. Když se podíváme na tržní opatření, třeba, že představují pouze malou část celkových výdajů z zemědělského, zemědělského, zemědělského fondu, našli jsme chyby v signifikantním zdroji nadměrných eh, plateb pro fondy a pro vzorky. Roční zpráva výroční prezentuje výdaje 2,5%, což je v souladu s naším vlastním odhadem. Toto číslo se týká e, průměrné úrovně chyby 1,2%, tak jak nás o tom informovaly členské státy. A komise tady představila přizpůsobení založené na výsledcích auditu a také na základě stanovisek certifikujících orgánů. Specifická zpráva týkající se certifikačních orgánů byla zveřejněna tento rok a, rok a obsahuje celý počet doporučení pro zlepšení Eh, na finanční rok 2018 a následující. Rovněž jsme se zaobírali výkonem ve společné zemědělské politice. V prvním roce greeningu jsme využívali vzorek pro stanoviska zabezpečení pro hodnocení zavádění nových praktik v zemědělství. Navštívili jsme 197 farem a zhledali jsme, že 11 museli zvýšit diverzifikaci plodin a 32 zvýšili eh, své eh, ekologicky zaměřené oblasti. To znamenalo 3,5 orné půdy v těch navštívených farmách. Eh, také mm, plánujeme zveřejnit za několik týdnů specifickou zprávu týkající se prvního roku implementace greeningu v roce 2018. V posledních třech letech jsme se zaobírali výkonem pro specifické transakce v oblasti venkovského rozvoje. 95% bylo završeno v té době, kdy jsme se zaobírali auditem, tak jak to bylo naplánováno, ale zhruba jedna třetina případů neměla dostatečnou evidenci o nákladech tam, kde byly rozumné. Využívání eh, té možnosti zjednodušených nákladů má v sobě potenciál omezit rizika. Zveřejnili jsme zprávu k této Eh, pardon, zveřejníme zprávu a této záležitosti v roce 2018. No a teď závěrem, eh, teď se budeme soustředit na další oblasti, ale ukazuje se, že lze dosahovat pokroku. Děkuji vám mnohokrát za vaši laskavou pozornost. Děkujeme vám za to, že jste představil tuto kapitolu s novými a Eh, již známými zprávami. A nyní uděluji slovo panu komisaři. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně, vážení europoslanci, eh, členové účetního dvora. Eh, děkuji za tuto výzvu diskutovat o našem tématu. Výsledky ukazují, že evropští občané vidí, že Eh, společná zemědělská politika přenáší předanou hodnotu a pokud jde o finanční řízení společné zemědělské politiky, jsem spokojen. Eh, chybovost podle účetního dvora je 2,5% v rámci SZP a to je velice povzbudivé. A jsou tady některé velmi pozitivní informace, které vyplývají z posudku účetního dvora. Nejsou tady eh, materiální chyby a míra chyb se nadále snižuje a je tady nízká chybovost odpovědnost, pokud jde o výdaje podle názoru účetního dvora a tak na stanovisko přišlo poprvé od roku 1994. Ehm, komise na tom pracuje velmi tvrdě a ehm, velmi přispěli k tomuto dobrému výsledku. Význam tohoto výsledku musíme vnímat také v kontextu finančního roku 2016. To byl první rok plného uplatňování reform z roku 2013 v rámci pilíře 1 i pilíře 2. A, a poprvé tady vlastně mm, to probíhalo pod novými pravidly a my jsme se snažili identifikovat e, důvody chyb a navrhovat systematická řešení a členské státy investovaly čas a peníze, aby zaktualizovali své řídící systémy a účetní systémy a podporoval to také účetní e, dvůr. A právě pokud jde o trvalé travní plochy, tady byl zdroj velkých chyb, ale teď už to není žádná závažná věc. Revidovaná definice e, trvalé travní e, plochy, která přijela zavedena v roce 2013, přinešla výsledky a členské státy zlepšily spolehlivost údajů ve svých systémech pro tyto travní porosty prostřednictvím akčních plánů samozřejmě, že toto je založené na eh, oblastech a samozřejmě situační rozvoj venkova je komplexnější, ale podařilo se nám vylepšit efektivitu, i když bychom samozřejmě i nadále měli vyvíjet úsilí, abychom to i nadále vylepšovali. A měli bychom eh, se držet dalších iniciativ a držet se našich cílů eh, a e, důležitým závěrem je, že chybovost e, je e, nižší a pokud jde o výkonnost, tak reforma se probíhá, jsou tady nové platby, i pokud jde o zelenění a pokrývají 77% zemědělských ploch. To je tedy poprvé, kdy je tady tak široký záběr. A je zřejmé, že zemědělské postupy jsou ovlivněny novými požadavky. 14 orné půdy bylo prohlášeno za eh, ekologickou eh, půdu eh, a, a, ehm, a tak tady v podstatě je 5 povinných. 97% prostředků e, bylo využito e, dobře a dokonce jeden rok to dosáhlo 98% v roce 2017 v tomto roce. A my jsme tady e, zaplatili částku 21 miliard euro. Míra absorpce je 99,1% k fondu, které jsou k dispozici a výsledky dosažené ve všech programech 2007 až 2014 vám budou nahlášeny, jakmile to vše eh, dotáhneme do konce a v roce 2015 a 2016 to byly velice náročné roky, především pokud jde o vepřové eh, a komise tady zaznamenala tyto problémy a snažila se ty sektory podpořit. Jak víte, jedna miliarda eur byla k dispozici pro podporu eh, cen na trhu v roce 2015 a výsledek aktivity eh, komise byl dobrý, sektor byl podpořen a projevilo se to v roce 2016, takže došlo k obnově na trhu v druhé polovině minulého minulého roku eh, a byla tady lepší eh, poptávka. A ale ona nestačí reagovat tímto způsobem. Je potřeba vybudovat udržitelnou budoucnost pro toto odvětví a pro lidi, kteří eh, jsou závislí na tomto sektoru. Je potřeba zlepšit metody produkce a postupy a my se tomu budeme věnovat a budeme skutečně intenzivně komunikovat s farmáři o tom, co přijmeme v budoucnosti. Pokud jde o pracovní místa a růst, udržitelný růst eh, samozřejmě znamená ehm, být atraktivní pro mladé lidi, přitáhnout mladé lidi. Je to velice důležité pro venkovní oblasti, je to sektor, který si zaslouží eh, velkou ochranu, protože je tady velký tlak na trhu. A my musíme zajistit základní příjem pro naše zemědělce, to je důležité i pro eh, klima. Potřebujeme přímé platby a, a z tohoto důvodu reforma z roku 2013 přinesla různá ustanovení, aby tady byly spravedlivě eh, rozděleny platby, eh, byla tady diverzivita plateb a různé dobrovolné částky. Eh, a pak tady budeme mít také rámec po roce 2020 a já si myslím, že brzo přineseme nějaké nové řešení. A ve stávajícím programovém období tady budeme mít asi 125 a bude tady 60 tisíc startupů, které z toho budou mít prospěch a tyto investice poskytnou diverzitu na pracovním trhu a bude tady větší přístup ke službám, což je někdy problém ve venkovských oblastech. A my bychom chtěli díky tomu přitáhnout nové mladé lidi do zemědělství a zajistit jeho budoucnost, tak aby to byl opravdu dynamický eh, venkov a dynamické zemědělství. Pokud je o klima, tak udržitelná budoucnost znamená, že potřebujeme ochránit naše přírodní zdroje a ta čísla tady jsou, že máme 24% snížení emisí skleníkových plynů od roku 1990 zemědělství. A potom tady máme také vylepšení, pokud jde o řeky od roku 1992. A také biozemědělství se velmi rozšířilo. Um, opět 5,95 každý rok v podstatě. Takže my i nadále chceme vylepšovat uh, klimatické výsledky této politiky, chceme podporovat uh, lidi a, a um, pokud jde o mezinárodní rozměr zemědělství, tak evropské zemědělství není pouze ekologické a udržitelné, ale také konkurenceschopné a spravedlivé v globálním měřítku. Uh, my tady také um, operujeme, pokud jde o mezinárodní uh, ceny a vývoz roste, dostali jsme, rekord, dostali jsme rekordní úrovně 30 miliard minulý rok. A e, pak je tady pouze USA, e, Čína a Švýcarsko, kteří e, v podstatě kteří také hrají důležitou roli. A máme tady také rekordní eh, hodnotu 3,5 miliard eur v roce 2016 eh, a 15, eh, pokud jde o dovoz. A, a také jsou tady rozvojové země, se kterými spolupracujeme a chceme zajistit dobré investice do afrických destinací. A my zkrátka chceme, aby trh byl stabilní a otevřený dovozem, dovozům pro dovozy otevřený a chceme podpořit eh, i výzkum a rozvoj, vyvinout eh, příslušné eh, standardy, pokud jde o produkty v produkci, bioprodukci. A pak jsou tady také takové produkty, jako je mléko, které jsou důležité a evropští občané se ne, chceme, aby se neznepokojovali a my tady teď eh, poskytujeme stabilitu v rámci společné zemědělské politiky. To je velký výdobytek této politiky a nemůžeme to považovat za samozřejmé. Eh, Evropské zemědělství eh, má být udržitelné, chceme zadržet, eh, zajistit takovou cenu a kvalitu, kterou očekávají občané, potřebujeme vyváženou situaci a zajistit důstojný příjem pro zemědělce. Abychom dosáhli těchto cílů, tak eh, potřebujeme moudrou politiku, zaměřenou na budoucnost a už v členských státech existují kroky, které vedou k takové politice. My musíme samozřejmě rozumně vynakládat náš rozpočet, musí se s těmi penězmi nakládat rozumně a ale myslím si, že se SZP dosáhla dobré úrovně reform a výsledků a já si myslím, že se dále bude spolupracovat s členskými státy při řízení těchto věcí. Čežíme se na další kroky, zaměříme se na eh, výkonnost a chtěl bych vás ujistit, že eh, budoucí politika musí vycházet ze solidních struktur, které již v rámci SZP existují a my tímto způsobem budeme i nadále chránit prostředky daňových poplatníků. Děkuji. Děkuji mnohokrát. E, v, teď k vlastním záležitostem našeho výboru. Skutečnost, že venkovský rozvoj jste vlastně podstatně nezmínil, ale to je právě naše starost. U specifických zpráv účetního dvora můžeme vycházet z toho, že ve venkovském rozvoji eh, máme větší chyby a to je třeba nějakým způsobem také vysvětlit. Pana generálního ředitele bych tedy ráda požádala, aby v otázce venkovského rozvoje hm, tady ne EU nepozorovali k nám, ne, neposílali k nám pouze heads of units, čili vedoucí jednotlivých oddělení. Na rok 2017 jsme přerušili jednání, protože to nebylo férové a e, my to musíme potom znovu ještě projednat. A teď dostává slovo pan zpravodaj, pan Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Chci poděkovat Evropskému účetnímu dvoru za jeho výroční zprávu k udělení absolutoria. Jako vždycky je to pro nás podstatný základ pro mm, naši vlastní práci, když pracujeme na udělení a udělování absolutoria komisi. Děkuji také panu komisaři Logenovu, děkuji našem spolupracovníkům za mm, pomoc při zpracovávání vlastní výroční zprávy. A teď také děkuji panu komisaři za zevrubné odpo- eh, zodpovězení našich více než 40 písemných otázek. Zemědělství stojí vždycky ve středoboru pozornosti eh, udělování absolutora. To je jasné, vždyť 40 prostředků evropského rozpočtu jde do zemědělství. A proto je to Eh, oblast, která zasluhuje naši plnou pozornost. Udělování absolutoria by nemělo být pouze záležitostí čísel, údajů. Nýbrž se jedná o to zhodnotit, zda cíle, které sledujeme v rámci evropské zemědělské politiky, také byly dosaženy. Eh, je třeba také udělat politická hodnocení a klás otázku po přidané hodnotě s, z P při čerpání prostředků, které jsou dány k dispozici. To platí i pro budoucí vytváření dalšího víceletého finančního rámce. Tato diskuse nás ještě čeká a samozřejmě eh, ovlivní rovněž eh, budoucí distribuci rozdělování prostředků a sice a a to všechno v kontextu vystupování jednou z, jedné z největších dárcovských zemí. A to eh, způsobí, že rozprava bude ještě napínavější. Když se podíváme na vyšší počet rizikových částech, o kterých se hovoří ve stanovených potížích no, v nových pravidlech, jako je například greening, to už uvedl Evropský účetní dvour, a to jde ruku v ruce s dalšími problémy. Evropský účetní dvůr již tady konstatoval podstatné zlepšení Eh, a oznámil, že bude zveřejněna další zpráva, kterou s napětím očekáváme. Výroční zpráva komise eh, stanoví eh, zvýšenou chybovost v prvním pilíři 1,38 z 1,38% na 1,99%. Mm, mm. Takže až na tisícinu za čárkou je možné to konstatovat. Přitom je to o čtyřtisícinu no, pod Prahem a to je tedy skutečně výborný výkon. Co se, podí, co se týče stabilizace na 4% u venkovského rozvoje, eh, tady pořád jsme nad Prahem tím podstatným opatření ke zlepšení chybovosti znamen, eh, jsou způsobeny tím, že prostě v jednotlivých členských státech působí různé účast, zúčastněné strany, ale tam mohou být eh, tyto míry chybovosti sníženy. Eh, ale já si myslím, že 4% už je dobrá hodnota. Když se podíváme na tržní opatření, tak tady to kleslo o 2,8% i když Evropský účetní dvůr 1,7% konstatuje u a tále 4,9 v prvním pilíři jsme tedy pod eh, konstatovanou hodnotou. Česká kabina se omlouvá, ale nemáme k dispozici písemný dokument, který je předčítán, to znamená, že děláme, co můžeme. Podle komise Evropského účetní dvora tady je chybovost 2,9% a to je skoro tak nezvyklé, eh, eh, jak pro Tedy je překvapivé, že jak kontroloři, tak ty instituty, ty, ty orgány, které hlásily, eh, tuto záležitost se vlastně dospěly ke stejným hodnotám. A čísla hovoří sami za sebe. A teď, jak se poučit z těch čísel? Eh, ten takzvaný greening, o kterém se pořád hovoří, pan komisař v této souvislosti konstatoval, že mý kolegové ve výboru mm, kladli řadu otázek ke greeningu. Účetní dvůr ve své výroční zprávě také provedl zajímavou analýzu této otázky. Já už jsem se zmínil o tom, že s napětím očekáváme zveřejnění té zprávy specifické o greeningu. Hodnocení komise se vlastně v tomto případě kryje s hodnocením Evropského účetního dvora, protože v greeningu tady máme jak standardní opatření, ale zároveň také diverzifikace při žních, tedy při sklizni a pak k tomu přistupují také ty trvalé zelené plochy a to všechno v kontextu změny klimatu. Přitom je třeba zohlednit to, že některé členské státy a také aktéři přímo na místě hm, jsou jaksi přetíženi všemi těmito požadavky a opatřeními a teď v uvozovkách řeknu, eh, problém je, že stále ještě platí ten starý systém eh, v rámci té cross, cross compliance a máme tady tedy různé administrativní nástroje a to stěžuje situaci. A je tedy třeba nastolit téma zjednodušení i v oblasti společné zemědělské politiky. To je výsostně aktuální. A teď bych se blíže chtěl dostat k přidané hodnotě greeningu. E, v Staff Working dokumentu za rok 2016 se k tomu uvádí a nyní cituji, a budu to citovat v angličtině. On less than 1% of the total arable land in the EU in order to comply with the crop diversification requirement. Weiter wird ausgeführt. Dále se uvádí. The majority of arable land in the EU is subject to the crop diversification requirement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 sogenannten IFAs, IFA. Tady máme takzvané IFA. Zpráva z března 2017 je poněkud optimističtější, co se týče implementace IFA doporučení a dodržování povinností v oblasti ochrany životního prostředí. A tady opět očekáváme s napětím zveřejnění zprávy účetního dvora. E, zpráva účetního dvora a komise se kryjí v tom, že v rámci ekologických opatření nevyvolaly ty nové požadavky nějaké extrémní potíže v navštívených farmách. Ale může být, že v prvním pilíři nebudeme mít problém compliance, ale performance, čili výkonnosti. A my chceme pracovat více orientovaní na výkonnost. A co se týče compliance, tam už jsme dosáhli dobrých výsledků ve srovnání s programem pro mladé zemědělce. Tam nebyly žádné nesrovnalosti, ale stále ještě ještě prostě tam nebylo dosaženo žádaných efektů a já se obávám, že greening povede k dalším nespravedlnostem v distribuci prostředků vydávaných v rámci SZP. A ještě něco k spolehlivosti údajů členských států. Pane komisaři, vy jste viděli na základě našich otázek, že si děláme starosti, co se týče spolehlivosti údajů z jednotlivých členských států. Generální ředitelství Agri stanovilo 32 zlepšení a 39 doporučení o venkovského rozvoje. Většina těch přizpůsobení byla vykázána méně než jedním procentem a proto to bylo docela přehledné. A teď klíčové indikátory a férové rozdělování prostředků eh, do zemědělství. V naší poslední zprávě už jsme upozorňovali na tu okolnost, která je neudržitelná, 45 farmářů eh, dosahuje příliš nízkých příjmů a že 80 příjemců dostalo pouze 20 plateb. A tady domnívám se, bychom měli dostávat lepší databázy, abychom viděli, jak to skutečně vypadá s distribucí prostředků, s rozdělování prostředků, protože když se podíváme na tato čísla, jak to vypadá, takže pouze ti velicí, kteří si stejně už dobře vydělávají, mají dobré příjmy, na tom vydělají víc, zatímco ti malí zemědělci, kteří pracují skutečně, aby si udrželi svou existenci, nepatří k těm příjemcům, kteří z toho mají užitek. Kromě toho jsme si přečetli, že 51% navštívených farem dostává méně než 1250 přímých pladeb což je velice nízké procento ve srovnání celkových přímo vyplácených či celkových přímých plateb. Otázka ovšem musí být do, eh, eh, umožněna, proč se rada tímto nezaobírala podrobněji a co tedy hodlají udělat v tom, aby odstranili tyto nesrovnalosti a tento špatný stav pro mladé zemědělce a pro malé zemědělce, protože bychom měli dospět k jinému způsobu rozdělování prostředků. Když se podívám například na východní Německo, tady vidíme, že se mění vlastníci ve velkém stylu. Investoři skupovávají pozemky, zemědělské a lesnické plochy ve velkém měřítku, anebo si nakupují podíly v podnicích. Takže se zdá, že zemědělství a lesnictví se zdá být dobrou investiční možností pro investory. Zdá se, že jim to vynáší dobrou renditu. A To tady posiluje tendenci k industrializaci zemědělství. To, co nedosáhla NDR v socialistickém systému, se zdá eh, dorazí tržně, eh, tedy pardon, systém tržního hospodářství. A zda tedy bychom takto měli postupovat do budoucnosti, no o tom silně pochybuji. Když tak jezdím zemí a vpravo a vlevo, vidím plochy, které jsou zastavěny bioplynovými zařízeními, tedy pardon, instalacemi na výrobu bioplynu, no tak to je taky tendence, kterou musíme vést v patrnosti. V nařízení Omnibus komise navrhuje, aby se rozšířilo aktivní zemědělství, to je také návrh Brani Borského svazu zemědělců. Je třeba počítat i do budoucna s tím, že podniky, které mají bezejmené vlastníky, budou eh, vlastněni investičními zemědělství, ale přitom na ně bude nahlíženo jako na zemědělce a budou dostávat peníze z evropských prostředků. A tady tedy eh, bychom s tím něco měli udělat, eh, protože subvence mohou dostat pouze ti, kteří pracují přímo na tom místě, přímo na té ploše a kteří se starají o trvale udržitelné zemědělství. E, stejný návrh předkládá komise e, e, a používat tyto zásady pro mladé zemědělce. Tady komise provedla studii dopadu. Bez pochyby je třeba mít větší flexibilitu při definici, pardon, větší flexibilitu při definici trvale udržitelných zelených ploch, včetně tedy křovin a stromů, nejenom travinov, travnatého porostu. Podívejme se na českou platební aktebru, která 8. ledna 2016 byla otevřena. A pane komisaři, udělování absolutoria v tomto roce nám dává možnost zaobírat se eh, četnými otázkami, než budeme pracovat na příštím VOFERu. A prosil bych kolegy eh, a zástupci komise a Evropského účetního dvora, zda tady stále ještě panuje ta výtka, že zvýšení exportu zemědělských produktů z Evropské unie dorazí na třetí trhy, a přispívá k tomu ničit místní e, zemědělce v těch rozvojových zemích a ničit lokální zemědělství, e, protože ti nemohou konkurovat těm e, produktům vyváženým z Evropské unie. Vím, že tady neexistují žádné přímé subvence pro export, ale samozřejmě produkty jako takové když peníze se nárokují, peníze z veřejných prostředků, no to znamená také jistý druh subvence. Stále tady diskutujeme o tom, že díky výpadku ruského trhu eh, Tady vzniklo zatížení pro zemědělské podniky, protože nejsou schopny prodávat své zemědělské produkty, ale proti tomu hovoří roční zvyšování exportní míry. Zdá se, že se tady nalezly možnosti přes celní unii exportovat do třetích států a prostřednictvím těch se to zase prodá do Ruska. Eh, správné rozdělování prostředků za zohlednění ochrany životního prostředku, to by mělo být naším společným cílem a doufám, že na tom budeme pracovat i nadále. Děkuji mnohokrát. Herr Kommissar, Sie haben das Wort. Danke. Děkuji paní předsedkyně, já děkuji panu uh, Chtěl bych eh, zopakovat to, co paní předsedkyně i pan Zeller již zmínili. Musíme velice dobře zanalizovat to, co bylo v té rozvojové eh, zprávě venkova. Ano, poukazuje se, že je třeba situaci vylepšit a přebíráme si k srdci ty poznámky, které tu zazněly konkrétně napojené na projekty a to e, tedy, co nám poukázali členské státy, že ta situace je poměrně komplexní, co se týče i míry chybovosti a podobně a my tedy to budeme ještě více analyzovat, brát v potaz legislativní změny, zjednodušování politik a situaci po roce 2020 kež by ta situace v napojení na omnibus se zlepšila. No a co se týče ZP, Určitě samozřejmě ono si to vyžaduje větší eh, míru pozornosti. Eh, určitě tomu bude i nyní a společná zeměpisná politika je opravdu jedinou plně financovanou politikou, také je to velice úspěšná politika generuje opravdu dostatek kvalitních potravin pro naše občany. Nicméně nyní ve venkovských oblastech je tedy hodně eh, nezaměstnanosti, což je vážná situace a my si uh, také přejeme zajistit možnost vývozu našich produktů mimo Evropu. Pro zemědělce je zásadní, aby měli nějakou podporu příjmu, aby byli podpořeni, pokud je tedy situace na trhu nejistá, přeji si zachovat svůj rodinný životní model. A máme tu také skupiny lidí, kteří poskytují jaksi veřejné prostředky a myslím si, že je důležité tedy mít politiku pro ně, stejně tak politiku pro ochranu přírodních zdrojů a ostatně zítra se to objeví v našem sdělení na téma nová SZP po roce 2020, jaká můžeme mít očekávání. A samozřejmě tam budou zahrnuta i vysoce environmentální ambice pro období po roce 2030 Přejeme si tedy do, eh, splnit to, co jsme eh, dohodli v roce 2015, také splnit strategii OSN týkající se potravin a výživových hodnot. Takže myslím si, že oni, ti zemědělci, to jsou tedy lidé, kde, eh, kterým by, které bychom měli podpořit a my se o to snažíme. Uh, a samozřejmě pak je tu ale ta eh, nepříznivá situace Brexitu. I v tomto kontextu bude to mít eh, samozřejmě dopad na evropský rozpočet a evropský, eh, evropské zemědělství tedy bude ovlivněno touto situací. A pokud členské státy nebudou chtít dodatečně přispívat jedním procentem HDP, eh, tak eh, tu bude asi určitý dopad, určité změny. A co se týče výkonnosti greeningu, mm, my, nám se samozřejmě velice eh, líbil ten výsledek výroční zprávy za rok 2016. Došlo k mnohým změnám, konkrétně co se týče životního prostředí a příslušných opatření byly komplexní, s tím souhlasím, když se na to podíváme, k tomu se ještě dostanu, ale ten eh, rok 2016 byl první rok eh, greeningu, eh, výplat z platebních agentur a míra chybovosti byla mírně vyšší, ale stále byla ještě pod Prahem významnosti. A je to otázka, kterou tedy můžeme vylepšit s výhledem do budoucna. Takže e, to e, prohlášení více než 88 e, výdajů bylo tedy kladné, což je důležité. Jak jsem již předeslal, co se týče venkovského rozvoje, tady došlo k celé řadě zjednodušení. Máme tu celou řadu pozitivních výsledků. A co se týče výkonnosti greeningu jako takového a toho, jaké to má výsledky. Myslím, že 77% veškeré zemědělské půdy je pokryto opatřeními greeningu a do větší či menší míry tedy v určitých částech bylo vždy alespoň jedno opatření, ale celkově tedy těch 77% je podrobeno jednomu či dvěma či více tedy postupům greeningu. A také dochází k snižování emisí CO2. V rámci SZP jsou ty eh, zaměřovací zóny, ty focus eh, area FA, se s tím přichází v takovou kontroverzní dobu, ale přejeme si tedy směřovat tímto směrem. Ostatně parlament e, schválil e, návrh e, kráčící tímto směrem. Dále tu máme požadavky na protein, tedy podstatné deficity, co se týče proteinu v EU, takže připravíme v roce 2018 proteinovou strategii Spolupracují na tom i různé výbory tady u vás. Přejeme si snížit eh, množství proteinu, který dovážíme zvenčí. Máme tuto stanovené procento 5% eh, zemědělci eh, nechtějí překročit 14% orné půdy, která by byla tedy přidělena na tento proteinový záměr. Dále je tu otázka snižování úrovně pesticidů a jiných herbicidů. Eh, otázka eh, plodin, diverzifikace plodin, to je také důležité zmíněné téma. Ano, greening je komplexní, ale samozřejmě DJ Agri se věnuje všem těmto záležité, záležitostem, zazní to i na zítřejším prohlášení. Uh, Přejeme si tedy tu mít větší míru subsidiarity, co se týče implementace těch opatření, nicméně zároveň je třeba zajistit, že budeme mít opravdovou evropskou společnou zemědělskou politiku, jak co se týče záměru, výkonnosti, výsledku, ale stejně tak tedy i možných postihů při neplnění. Takže my se tedy zabýváme i tím, kde zajistit větší míru kondicionality, i co se týče tedy poskytování příspěvků zemědělství. Dále tu zazněli mladí zemědělci, v Omnibusu máme, ostatně vaše sněmovna dohodla navýšení v rámci eh, plateb eh, v rámci prvního pilířu z 25% na 50% je důležité, aby mladí lidé eh, byli i ve vedení eh, zemědělských podniků. Dnes je jich jenom nějakých 6% a to není rozhodně udržitelná situace, co se týče i té generační obnovy. Dále distribuce plateb. Eh, to je takové simplistické nahlížení, že těch 80, eh, je to 80 země a z toho jde 20 zemědělcům. Ovšem, my, to máme, my jsme členským státům poskytli určité možnosti, někteří se jich nechopili, co se týče cuppingu, různorodosti a distribuce plateb. Jsou to tedy dobrovolná opatření, záleží na členských státech, jak s nimi vynaloží. A je důležité tedy se zaměřit více na opravdové e, zdroje, Ovšem naše analýzy dokazují, že 72% našich podpor se vyplácí zemědělcům, které mají e, rozlohy 5 až 50 hektarů. Takže to není zas až tak e, špatný výsledek, když se říká, že 20% směřuje zemědělcům. Ale otázka distribuce platé, podpora menších e, zemědělců, to jsou tedy možnosti, které mají členské státy. Dále tu zazněla Afrika, co se týče zase toho eh, vnímání té naší podpory a možné tedy narušení trhu v Africe. V roce 2015 proběhla jednání na úrovni eh, VTO v Nairobi. Zabývali jsme se tam otázkami dovozu, vývozu. Jsou tu velké výzvy, eh, třeba aby se připojilo stanovisko Spojených států. Od roku 2016 už tedy eh, ta situace směrem do Afriky se změnila. Myslím si, že to je velký výdobytek pro Evropskou unii. My jsme předložili dokument také pro domácí podporu, eh, jakožto eh, příprava do Buenos Aires, kde proběhne další kolejnání VTO. Myslím, že Spojené státy tedy se odmítly připojit do takovéhoto úsilí o zajištění takových rovnoprávných eh, podmínek pro všechny a zapracování na tomto druhu politiky a podpor. My máme dobrou spolupráci s africkým kontinentem už od toho listopadu 2015 a uvidíme tedy, eh, to naše zastoupení v Africe se i zvětšuje. Máme tu externí investiční programy, nějakých 440 miliard eur. Um, a myslím, že to bude zodpo, budou zodpovědné investice. Také jsme připravili určité pokyny pro působení v Africe a přejeme si mít i nějaké společné definice pro obě strany v rámci této spolupráce budou tu také prostředky Evropské investiční banky. My se prostě snažíme zajistit, aby nedocházelo k narušování trhu. To rozhodně a doufám, že se nám to podaří. Ruské embargo i nadále tedy podporujeme zemědělce z oblasti ovoce a zeleniny. Myslím, že je to důležité téma právě pro naše ovocnáře, zelináře kterým se nepodařilo nahradit právě ty vývozy do Ruska. Ono to postihlo i jiné oblasti, ale tady je vidět, že ovoci zelenině se to tedy eh, podařilo a i v příštím roce budeme pokračovat s programem finanční podpory trhu, aby se zpamatovali tedy z toho ruského embarga. A co se týče konkrétních záležitostí České republiky a Vidím, že ta situace vás zajímá. My jsme zahájili tedy postupy ehm, e, toho souladu za rok 2016. Platební agentura by měla zabraňovat těm konfliktním situacím a plnění kritérií, které vzešly z legislativy. Takže tady ten clearing stále pr- probíhá zatím, dokud tedy ne, není dokončeno toto období, tak se nemohu více vyjadřovat, dokud to šetření nebude dokončeno. Doufám ještě tedy jednu otázku na závěr. To je ta definice aktivního zemědělce v omnibusu. Tedy jsme se rozhodli, že členské státy budou mít větší míru flexibility v definici aktivního zemědělce. Může to být dobré či špatné, ale prostě e, v roce 2013 se zákonodárci nedohodli. Měli jsme tu celý, e, celou řadu tady těchto e, definic ono, řeknete si, ono je to těžké, aby se členské státy na tom dohodly. Já si myslím, že prostě aktivní zemědělec by měl být ten, kdo prostě pracuje s tou zemědělskou půdou, spíše než jenom investor. Doufám, že jsem zodpověděl většinu vašich otázek. Vielen Dank. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Pro nás jako pro výbor je otázkou, je otázka, co se děje v Africe díky přebytku tady v Evropě, ale také zejména v souvislosti s čísly přímých pladeb, to je skutečně důležité téma, například v Německu. Tam to je mezi tím tak, že už neexistují žádné televizní zprávy, které by nám neukazovaly, jak prostě v Africe se dostali do konkursu továrny v Africe nebo farmy, kde prostě ženy už nejsou schopny prodávat eh, své produkty na trhu díky exportům z Evropy. A pakliže prostě rozšiřujeme antievropské nálady mezi místním obyvatelstvem, tak to je velká škoda. A na druhé straně k nám přicházejí migranti, protože nejsou schopni přežívat v Africe. Otázkou tedy je, eh, jakou souvislost vytvoříme prostřednictvím naší politiky eh, s dalšími událostmi, které mm, nemohou zůstat tak, jak jsou. A na to se musíme soustředit. A teď eh, budou hovořit stínoví zpravodajové. Děkuji, paní předsedkyně. A vítejte, pane komisaři Hogene. Pravdu je, že tak, jak naznačila paní, eh, nebo jak to bylo v případě paní Tyson, ty návrhy a dotazy pana zpravodaje, pana Zelera, eh, tu eh, zanechali jen málo dodatečných prvků. Nicméně já bych chtěla nadnést několik takových eh, menších eh, obav z naší strany. Vy víte více než kdo jiný, protože zítra tedy nastane, eh, nastane ta chvíle toho sdělení vůči budoucnosti. To absolutorium za rok 2016 souvisí s podstatnými rozhodnutími. Zároveň je tu téma Brexitu a pak také zavedení ze strany pana Ettingera toho výhledu na nový víceletý finanční rámec. A pak ta nálada, která panuje tady v této sněmovně, takové, že eh, si nepřejeme tady, aby to bylo vše na úkor společné zemědělské politiky. Já jakožto španěl, španělka s tím nesouhlasím. Myslím, že to úsilí by mělo být rozdělené, to rozhodně. A ano, je tu ta starost o to, jaký dopad některé ty podpory mohou mít eh, v oblasti rozvoje v některých zemích na jihu Evropy. My si velice dobře uvědomujeme, že tu jsou evropské podniky, které eh, rozvíjejí tedy eh, své zemědělské činnosti i na jich od Středozemního moře. A eh, je třeba to brát v potaz, protože prostě poskytují práci a pomáhají rozvíjet tedy mm, eh, zemědělství i v těchto zemích. Je třeba toto brát v potaz. Mám tu určité obavy, ono totiž eh, to tady zavání tím, že tu budou škrty, takže bych chtěla vědět, jak eh, tedy vy navrhujete to posílení té argumentace, že to, jak co se týče přímých podpor, tak toho venkovského rozvoje, tam ta oblast podpor byla taková složitější, týkalo se to spolufinancování, pak jsme se dostali i do té uh, Eh, řekněme, negativní stránky míry chybovosti. Podařilo se to, za to vám gratuluji, tu situaci podstatně zlepšit, nicméně s výhledem do budoucna jsou tu ty problémy, na které jste poukázal, možné přílišné flexibility ze strany členských států a to v tom ohledu, že ty pravidla, které se měly týkat hodnot a záměru Evropské unie, v době eh, revize eh, při rozhodnutí z roku 2013, eh, že to vedlo k takovému rozkolu co se týče té situace, jsme v obtížné pozici když eh, chceme vyžadovat nějaké rozpočtové prostředky, které by měly plnit ty stanovené cíle, měly by mít evropskou přidanou hodnotu. Nicméně ta část, kde jsme právě poskytli větší míru flexibility a volnost při rozhodování, tak právě tam ta opatření, jako je například definice aktivního zemědělce, nebo i to, co se týče účasti mladých zemědělců, což se hodně týká mé země, tak tam se to jenom těžko dosahuje. Takže bych chtěla vidět, zda zítra tady v tom sdělení se objeví nějaká ta opatření, jakým způsobem dokážeme, aby nám členské státy pomáhaly nebo aby si vzájemně pomáhaly ve světle tedy toho budoucího návrhu společné zemědělské politiky po roce 2020, aby se přibližovali k té evropské, opravdu evropské přidané hodnotě, ekologizaci, podpory mladých, eh, zlepšení té zemědělské činnosti a přístupu k ní a, a sladění také s mm, prvky inovací a pokroku. A také bych chtěla vědět, jak eh, vymezíme tedy i tu možnost buď spolufinancování ze strany členských států nebo jiných opatření, třeba takových retroaktivních, aby tyto nevedly k problému. Pak se tu hovoří o ekologizaci, o snižování užívání herbicidů a podobně, nicméně čím dál více si uvědomujeme, že klimatické změny se dostavují a hodně rychle, rychleji než jsme očekávali, postihují právě zemědělství nejen na jihu, ale i na severu. Takže máme problémy, e, například co se týče sklizně na jihu, e, už se to netýká jenom jihu, ale třeba v Belgii už ustupují od eh, eh, jaksi pěstování vína a vlastně výroby vína. Takže klimatické změny opravdu hodně postihují tedy eh, plodiny, sklizně, hodně to postihuje jich a já bych chtěla vědět tedy, jakým způsobem toto napravit. Jak tu v podstatě zaznělo, již od úvodu toho jednání o klimatických změn. Jaká opatření máte vzhledem k budoucnosti? Jaký formát opatření by měl vést k ehm, napravení těch velkých omezení, kterým čelíme a těch pohrom, které se tu přibližují kvůli klimatickým změnám? Pane komisaři, hlásí se ještě sedm dalších eh, zájemců o slovo. A, takže to prosím přizpůsobte. Děkuji paní předsedkyně a děkuji paní eh, předřečnici. Já eh, Velmi souhlasím s těmi pocity, pokud jde o budoucí SZP, pokud jde o pružnost a zodpovědnost a jak je možné je, je sdílet mezi členskými státy a Evropskou unii. My mm, i nadále máme společnou zemědělskou politiku, měli bychom v tom pokračovat, protože ta byla úspěšná, pokud jde o hospodářskou soutěž a předanou hodnotu eh, napříč hranicemi eh, členských států, ale zároveň eh, jedno řešení vnucovat všem, to samozřejmě není možné v Evropské unii 28, takže proto se musíme snažit přimět členské státy, aby byly zodpovědnější za cíle, které si stanovíme a <clears throat> aby se s tím stotožňovali, vytvoříme eh, ukazatele, které budou eh, měřit, jak se naplňují cíle našich politik a zároveň bychom měli umožnit členským státům, aby se přizpůsobili specifickým okolnostem. Já jsem opravdu pokorným komisařem a tady si uvědomuji, že stojí někdy uprostřed a že tady máme další spoluzákonodárce, ale my eh, tady tady předkládáme pouze návrhy a mm, vy všichni to ovlivňujete, jaký bude náš eh, vztah v rámci SZP, ale bude to výzva, to máte pravdu, i pokud je o příští rozpočet, protože tady máme Brexit a jsou tady další politické oblasti, eh, které hrají eh, stále důležitější roli, třeba bezpečnost, migrace a tak dále. Takže my to budeme podporovat tak, abychom si zachovali naši SZP v budoucnosti tak, aby to bylo v souladu s očekáváním většiny a potom mladí zemědělci. To je otázka stíleného řízení a my můžeme na evropské úrovni udělat jenom něco, protože pokud jde třeba o daně a tak dále, tak to je na členských státech a členské státy mm, vyvíjí úsilí, ale my toho musíme udělat ještě více samozřejmě v této snaze pomáhat mladým zemědělcům státcem, uh, eh, stát se, nebo zapojovat se stále více do této oblasti, eh, do řízení zemědělství a tak dále. Možná budeme potřebovat nové nástroje, finanční nástroje a to v době, kdy je pro eh, mnohé členské státy stále obtížnější eh, nastavit tady správnou rovnováhu mezi náklady a, a přínosy a tak dále v zemědělství. A tady je potřeba, aby mladí zemědělci měli možnost investice. Potom to ozelenění, postupy eh, greeningu a to, jak jsou prováděny. Ano, no, no, samozřejmě je to komplexní, je to tak vnímáno a zemědělci a, a členské státy tady mají určité obavy eh, a, a eh, v těch žádostech o platby legislativa požaduje 5%, aby Eh, tedy 5% půdy bylo ekologické a eh, předpokládá se, že to bude růst na 10%. Takže tady oni mohou tuto, tuto, tuto míru i eh, překročit a, a aby si byli jisti, že třeba my jim poskytneme ty prostě Tady mohou vznikat ty, ty křoviny a meze a tak dále a 77 celkových orných plot, ploch eh, splňuje eh, cíl diversifikace a 14 eh, bylo označeno za EFE e. a pokud jde o trvalé travní plochy, tak to je tady 29 celkových ploch a v některých členských státech je to až 90 a třeba 50% e, jsou potom e, citlivé zem, e, zem, travní plochy. A třeba ve Španělsku a v Portugalsku došlo k těm požárům, někde potom zase k záplavám. A to byly velké věci, které z různých důvodů zasáhly Středomoří a Eh, třeba východní Evropu a tak dále. A my musíme hledat lepší opatření, která by eh, v oblasti eh, rizikového managementu prospěla zemědělcům a my musíme být pružní také pokud jde o rozvoj venkova, abychom umožnili předčasné platby a v roce 2017 tam to zafungovalo velmi dobře, ale je tady celá řada dalších opatření. Ehm, v oblasti klimatických akcí, které přijmeme, abychom eh, zareagovali na to, že mm, klima tady sehrává úlohu a že je potřeba na to reagovat. Paní kolegyně Dlabajová, Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane komisaři. Nejprve vám chci poděkovat. Vám, pane komisaři, i vašemu týmu za to, že jste odpověděl na všechny naše otázky. Po každé máme stále více otázek, přesnějších otázek, ale myslím si, že je to velice dobrá příprava jak pro nás, tak pro komisi. Já mám jenom jednu otázku, eh, mám stejnou otázku, kterou jsem položila včera paní komisařce Tysenové. Dověděla jsem se, že členské státy vědí příliš málo o zjednodušených nákladech, o schématech zjednodušených nákladů. Já jsem velmi spokojená, když vidím výsledky, které přinesly ty zjednoduše, ta zjednodušená opatření v oblasti nákladů, eh, která snižují eh, náklady za administrativní výdaje žá, těch, kteří žádají o subvence. A proto je třeba udělat tady propagaci. Příslušné nařízení umožňuje malým farmářům eh, využívat zjednodušená schémata, ale některé člen eh, státy bojovaly o opt-out tak se chci zeptat jak pana komisaře, tak Evropského účetního dvora, proč některé členské státy tak váhají při využívání těchto zjednodušených schémat? Jak úspěšná je komise v podporování a v propagaci těchto zjednodušených schémat pro snížení administrativních nákladů a chybovosti? Eh, bude komise pracovat na, rozvoj, na dalším rozvoji zjednodušených nákladů, zejména ve VFR po roce 2020 a novém nařízení o společné zemědělské politice. Jak to plánujete? Jak chcete opravdu využívat ty náklady spočívající mm, v používání zjednodušených schémat? A potom, kdybyste něco detailněji mohl říci o zítřejším sdělení, které bude zveřejněno, protože nezdílíte-li to s vaším oblíbeným výborem pro kontrolu z rozpočtu, s kým jiným byste se o to mohl podělit? Ráda bych něco konkrétnějšího. Děkuji vám. Pane komisaři, prosím, poté, co už tady zazněla tato otázka. Děkuji vám mnohokrát, paní Dlabajová. Co se týče zjednodušených nákladů, i já samozřejmě jsem pro tuto obci. My jsme udělali určité změny v omnibusu, snažili jsme se pomoci členských stát, členským státům v tom, eh, abychom usnadnili používání zjednodušených nákladů a navrhuje se nezahrnovat metodu kalkulace pro zjednodušené nákladě pro eh, programy venkovského rozvoje. Hmm, takže s touto modifikací se přístup zjednodušil a dal do souladu s dalšími fondy. Dochází tady k větší synergii mezi výborem regionu. Eh, za které je odpovědná paní komisařka Tysen. Snažíme se pracovat na rozvoji společných pravidel v mnoha ohledech. A samozřejmě já bych s vámi rád se podělil o informacích, ale přece jenom respektuji vaše přání, ale počkejte si na zítřejší mm, zveřejnění, zveřejnění protože všechno se dozvíte zítra. Děkuji mnohokrát. Kolega Fleningen, prosím. Děkuji. Co se týče chybovosti, říká se to stále, opravdová chybovost e, někdy znamená také podvody. Čili musíme se podívat na komplexnost určitých schémat a já doufám, že možná pan komisař nám zítra k tomu sdělí něco pozitivního, protože se zdá, že tady je třeba priorit, pokud se jedná o zjednodušená schémata ve snaze pomoci mladým zemědělcům v pilíři 2, ale zatím ještě nečerpají mladí zemědělství. A lidé se na nás obracejí stále a stále se stejnými otázkami eh, že byli zahrnuti do chybovosti, ale bylo to prostě vzhledem ke komplikovanosti těch schémat mm, protože chybí dostatečné vysvětlení, protože než se peníze dostanou k zemědělcům, tak se najednou změnila definice a změnily se legislativní předpisy. No a o to horší je to potom ve členských státech, protože to nebyla chyba jednotlivého zemědělce, ale byla to chyba státu a také evropské úrovně. Co hodlá komise s tím udělat? Protože ti zemědělci prostě se nacházejí v pozici, že nejsou schopni tomu dostat. Hmm. E, proč nehovoříte s poradci? Ta schémata jsou tak komplikovaná. Já jsem se tím zaobíral před několika týdny, zabývám se tím leta a přesto jsem nebyl schopen to rozplést a toto je třeba změnit. Protože pořád e, e, na rozdíl od jiných politických skupin tady slyším jiné věci. Pan Celer stále bojuje za změnu situace, když se podíváme, že 80% peněz se dostává ke 20% zemědělku. No pane Celere, chcete-li? Nové životní prostředí jste popisován jako komunista. Eh, to tady zaznívalo během posledních vyjednávání o SZP, řekl to John Bryan, což je největší organizace pro zemědělce, protože on tu ideu konvergence flatteningu a e, degresivity jako komunismus. No a tady je zajímavá skutečnost a vy jste proti tomu. Ten člověk, který byl proti tomu, co vy byste rád viděli jako komunismus, bylo definována jako výhody. A e, já si myslím, že tady tedy se e, určití lidé pohybují ve stejném směru. Já tedy jsem moc nepochopil tu poslední část, protože to nebyla otázka, ale bylo to stanovisko. To je, na to spíše by měl zareagovat asi pan zpravodaj. Co se týče tedy eh, tady rozlišování chybovosti a podvodu, když my dnes hovoříme o chybovosti, hovoříme o chybovosti a nikoliv o podvodu. A dnes jsme ukázali již v diskusi, že máme solidní kontrolní mechanismy řízení. Stejně tak, jak to konstatoval Olaf ve své zprávě v roce 2016, vyskytuje se skutečně málo podvodů v rámci projektu SZP posledních pěti letech jsme měli 0,1 pladeb, kterých se konaly podvody a ty to bylo 0,3 eh, v SZP. 0,03, no, promiňte. A co se týče zjednodušování, tady souhlasím, že třeba udělat daleko více. Je to třeba lépe dát do souhry prostě to řízení ze strany Komise Evropské úrovně, ze strany jednotlivých členských států, aby se pomohlo rozvoji venkovských oblastí a zemědělcím. Já chápu, že tady docházelo k frustraci zemědělců při aplikování základních pladeb, ale myslím si, že my jsme předložili skutečně substantní změny a zjednodušení v posledních dvěma, dvou letech a eh, je třeba, aby se to aplikovalo v těch IT systémech v členských státech, protože to by mohlo zamezit těm malým chybám, které jsou velice frustrující pro naše malé zemědělce, protože tam je malinká chybovost před 3, nad 3% a potom nedostanou platbu. A e, proto jsme také zavedli systém žlutých karet, což znamená, že je-li prokázáno, že to byla malá chybička, tak tady dochází k proporcionální redukci pokuty, snížení tedy. Myslím si, že tady existuje určitý přístup jaksi selského rozumu, ale musíme dbát na to, aby se správným způsobem vydávaly peníze daňových poplatníků. A je třeba skutečně rozlišovat mezi podvody a chybovosti, ale já jsem vám právě řekl, že ty chyby jsou spíše malé a je, není to vůbec podvod. Prosím, další kolega. Uh, Jim, thank you very much. Just Paní předsedkyně, děkuji. Několik připomínek. Pane komisaři, v první řadě vítám vás u nás ve výboru. Já jsem byl toho názoru, že 2,5% mírové chybovosti je dobré vzhledem tedy uh, k tomu pozadí, ze kterého vycházíme. No a za druhé, ty potenciálně matoucí záležitosti ohledně greeningu tady eh, vyvstaly. Bereme v potaz, že je tu otázka tedy toho plnění, kde možná to nevedlo k do, eh, dobrým výsledkům, ale obecně je to tedy dobrý výsledek. Myslím si, že to bylo dobré zapojení i komise, poukazuje to na dobře řízený systém, tedy který kráčí dobrým směrem. Asi už znáte i můj názor na simplifikaci, tam by se mohlo dělat více. Dále tedy chtěl bych říci, že určitě tu budou nové výzvy pro celý nový systém. No a nezávisle na tom, zda dojde k Brexitu či ne, jedna věc je úplně jistá. Financování um, tohoto, mm, této oblasti ze strany určitého procenta z rozpočtu bude snížena. Takže když se díváme na měnící se cíle do budoucna, tam možná přidaná hodnota, tady je důležité se tedy soustředit zejména na výsledky. A pak bych chtěl poukázat na jeden příklad. Eh, jedna Jedno to neustále zmiňované téma v této oblasti je rozlišovat mezi zájmy těch zapojených eh, v produkci potravin a zprávy eh, půdy a vlastně otázka eh, zprávy zemědělské půdy. Já jsem také pracoval v oblasti zemědělství, byl jsem do toho zapojen a viděl jsem, že tedy ty vztahy mezi Eh, jaksi ziskovou zem, eh, tou půdou, ale opravdové zisky nebyly úplně eh, propojeny, takže bych navrhl vlastně nový, nový druh zaměření se na výsledky spíše než další cíle, prostřednictvím kterých podporovat tuto oblast. Děkuji. Já vlastně mohu zhrnout odpověď vám k tomu, co tu již zaznělo, že veřejnost očekává více. Ano, je pro nás překvapivé, že ta míra chybovosti greeningu je tak nízká. Když jsme zavedli nové režimy po roce 2013, mohlo se to zdát komplexní pro naše zemědělce, tak to bylo překvapivé. I účetní dvůr byl překvapen, že ta míra je tak nízká. Myslím si, že za to je třeba pogratulovat těm, kteří do toho byli zapojeni a zajistili, že to bylo implementováno a vlastně tedy se mm, umožnili, aby ta opatření byla vůbec e, implementována. Tímto e, budu gratulovat e, všem zaměstnancům našeho zařízení příslušným zodpovědným v členských státech. Pak, co se týče té lhuty 2015 do roku, z roku 2015, my samozřejmě od té doby hodně soustředujeme na výkonnost, na cíle, už eh, se neuplatňuje tolik ten přístup eh, sankcí, který rozčiloval lidi v členských státech, takže ten přístup je jiný. Myslím, že je třeba spíše eh, používat takovou cestu zdravého rozumu, podporovat ty aktivní zemědělce a zajišťovat to, tedy umožňovat, aby měli zajištěno jejich, jako jejich kvalitní život. Děkuji zemědělská oblast, eh, to je to, co je v rámci institucí v podstatě něco jako katolická církev. Nikdo nemá tolik zkušeností při provádění takových opatření jako vy, takže když to se to nepodaří vám, nepodaří se to někomu. Kolega Salafrank. Eh, děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji, pane komisaři, za vaše vysvětlení. Zcela zimě eh, SZP je politika, která měla obrovský úspěch v Evropské unii a Jejím cílem bylo zaručení eh, dobrých podmínek pro naše zemědělce a také skutečnosti, aby se na evropském trhu produkovaly zdravé výrobky. A je to zcela zjevné, že to je naprosto nezbytná politika. Ale samozřejmě podmínky a okolnosti se změnily a proto se domnívám, že právě proto je nezbytná reforma SZP. V tomto ohledu se domnívám, že náš zpravodaj pan Celer to výborně vysvětlil. Tato politika absorbuje podstatnou část rozpočtu, 40 evropského rozpočtu a nejedná se jenom o vyplácení, o vydávání těchto peněz a o konstatování chybovosti, ale být prostě efektivní a dosahovat cíle, kterých jsme si, které jsme si uložili. Pane komisaři, rád bych vám říci, eh, řekl, že mám obavy, eh, pan řečník nemluví do mikrofonu, eh, my dáváme velké množství prostředků a přitom si nejsme jistit, že dosahujeme příslušných výsledků. Vy jste hovořil o tom a máte pravdu, že co se týče norem, eh, vlastnictví půdy, o to se mají starat prostě jednotlivé členské státy, ale rád bych věděl, zda máte konkrétní čísla k dispozici, kolik mladých zemědělců v současné době jsou, jaké procento jich je aktivní evropské obyvatelstvo, eh, kolik je jich procent v rámci mm, všech zaměstnaných v zemědělství v Evropské unii. A kolik eh, jakým způsobem eh, se přispívá ze zemědělství na HDP Evropské unie. A teď k tomu, co řekl pan Celer, a sice k chybovosti konstatované Evropským účetním dvorem týkající se těch ekologických ploch protože organizace nedispo, ty agentury platební nedisponují dostatečnými údaji. V tématu venkovského rozvoje se nalezly chyby u půd, které vlastně by neměly být subvencovány a především chyby příjemců, kteří eh, v rozporu s normami neinformovali o svém vztahu s firmami, které je měly kontrolovat. A to se mi zdá tedy skutečně být velice významná informace ve zprávě. A nakonec, co se týče regulérnosti mm, z generální, stanovené generálním ředitelství Evropský účetní dvůr nám řekl, že je třeba zlepšit průkazy a kalkulaci chybovosti. Pane komisaři, Velice vám děkuji za to, že jste vážně vzal stanovisko Evropského účetního dvora a že chcete studovat takým způsobem odstranit tyto nesrovnalosti. No a paní předsedkyně, abych tady nehovořil příliš dlouho, mám poslední otázku. A ta se týká skutečnosti, že Evropská unie v kontextu nové světové situace, ke které došlo díky zvolení nového prezidenta USA, došlo k nové obchodní politice. A v rámci nové obchodní politiky Evropská unie má pozitivní saldo jak ve své komerční balanci, tak co se týče také balance statků služeb, včetně zemědělských produktů. Domnívám se, pane komisaři, že netřeba mít strach z dohod o volném obchodu. Musíme hledat formulace rovnováhy mezi naším projektem svobodné konkurence, svobodné soutěže za respektování pravidel každého člena klubu společné zemědělské politiky. A proto tyto dohody o volném obchodu představují výzvy, ale zároveň příležitosti pro veškeré hospodářství Evropské unie. A když se podíváme tedy na prostor SZP, chci se zeptat, zda uvažujete o opatřeních pro zamezení eventuálních negativních dopadů, které mohou tyto dohody mít a zda tedy počítáte s podmínkami, eh, které tady máme v souladu s novými trhy. Děkuji mnohokrát. Thank you, Mr. Salafranco Sanchez. Děkuji, pane Salafranco Sanchez. <clears throat> Pokud je o mladé farmáře, sdílím vaše obavy, pokud je o a to, jak přilákat více mladých lidí do zemědělství. 6%, um, uh, pouze 6% zemědělců je mladší 40 let, takže to je opravdu uh, důležitá otázka budoucnosti zemědělci. Pokud jde o reformu 2020, tak jsme zavedli platbu pro mladé zemědělce, abychom pomohli řešit tuto věc. To je um, vlastně mm, pro podpoření zahájení aktivity ze strany mladých uh, Eh, zemědělců a pokud je o rok 2016, tak asi 2800 nových zemědělců se kvalifikovalo pro platby, což je eh, asi 4 všech eh, zemědělských příjemců a dostali více než 3 miliardy euro. A, a takže tady opravdu je ta podpora pro období 2014 až 2020 je poměrně vysoká. Máme tady další cíle v rámci a, e, programu rozvoje venkova, kde podporujeme školení, poradenství a tak dále. Takže toto jsou taková obecná opatření, která přijímáme a teď je otázka, jestli jsou dostatečně efektivní. Pravděpodobně asi ne. A proto s členskými státy sdílíme i jejich akce, pokud jde o daňové pobídky, to je samozřejmě v jejich pravo pomoci, anebo potom podpora um, mobility, um, půdy a tak dále. A to je velmi uh, zásadní a já doufám, uh, že o tom budeme hovořit i zítra. Budeme se snažit více podpořit mladé lidi, aby se dříve pouštěli do zemědělství, abychom je dříve přilákali. EFA 5% uh, je náš cíl. Eh, pro ty ekologické plochy. 14 naší plochy tady spadá do EFA v rámci eh, tedy orné půdy spadá do EFA a, a eh, Ono zatím je ještě příliš brzy, eh, po několika, teprve po několika letech poté, co se to provádí, ale vidíme, že zemědělci na to reagují. V některých zemích ty zemědělci eh, říkají, že to je klíčové opatření, kdy se identifikuje půda eh, jako ekologická půda, ale 14 orné půdy do toho bylo zahrnuto to je, to je přece jasný signál, že mají zájem o to uh, udělat to za finanční podporu. A my toho musíme udělat více, protože veřejné statky jsou důležité. Veřejnost je společnost a zemědělci nám tady musí k tomu pomáhat. A zítra o tom řeknu více. Pokud jde o, o obchodní politiku, mohu vás ujistit, že jsem přítelem obchodních dohod. Udělali jsme jich mnoho v posledních letech, například s Větnamem, Japonskem a Singapurem zejména. To podporuje eh, i Evropský parlament, eh, členské státy a samozřejmě tady máme také Kanadu a e, očekáváme, že tady dospějeme k závěru eh, jednání třeba s Mexikem, ale je tady obtížné vyjednávání z těch důvodů, které jste zmínil. Musíme tady nastolit rovnováhu mezi tím, co můžeme eh, postoupit v mnoha oblastech, kde můžeme ustoupit ve prospěch pro všechny odvětví. Zemědělství je pod tlakem, eh, například v takovém vyjednávání, jako je Mercosur, kde jsme spíše defenzivní v této věci. A ve vaší zemi, tak tam máte klasické dilema, protože máte velkou eh, zemědělskou komunitu a ze Španělsku a to je otázka, kterou my zkrátka musíme vidět vyváženě a, a jestli tady budeme mít fond, jak eh, zvládat negativní dopady, nějaké dohody, eh, to jsme zatím ještě nezvažovali, ale pokusíme se udělat vše, co bude v našich silách, abychom měli vyváženou dohodu, která bude přínosná a mm, to se snažíme ve všech dohodách, které uzavíráme. A myslím si, že tady máme velmi pozitivní e, dohody, i pokud je o zemědělství, pokud je o Mercosur, tak jsme trošku pod tlakem, ale um, já přesto doufám, že i když máme umírněné očekávání, tak se nám podaří dosáhnout dobrého výsledku. A pokud jde o ten fond, i v kontextu globalizačního fondu, no tak, tak uvidíme kolega Savama. A já bych chtěla eh, přivítat také předsedu výboru Agri. Thank you, chair. Thank you, Mr. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane Hougne, děkuji také zpravodaji. Je to velice zajímavá rozprava. Já neočekávám, že dostanu přesnou odpověď, ale je tady něco, co mě zaráží. Pokud jsem správně zachytil všechny ty informace o tom, co nám ještě řeknete zítra, nebo když se zamyslím nad tím, co tady slyším dnes, z vašich úst, pane komisaři, tak v příští SZP se to posune k více flexibilitě, protože eh, členské státy budou chtít provádět ta schémata, bude tady mnohem větší důraz na eh, ten greening a jak víte, v některých členských státech eh, slovo Brusel je něco jako Bible a někde je více byrokracie než v Bruselu, což je neuvěřitelné. A já bych k tomu ještě dodal třetí e, aspekt, a to je zjednodušení. To je něco, o čem neustále hovoříme a všichni čekáme, že se něco stane, že se toho stane více. A ono samozřejmě došlo k některým pozitivním krokům pod vaším vedením e, za poslední roky. Ale co se stane, to by mě velice zajímalo, co se stane po roce 2020, až členské státy budou mít více pružnosti a eh, budeme mít, muset mít společnou zemědělskou politiku i tak. A já se obávám, že to bude eh, poměrně matoucí situace v některých členských státech, kdy tedy pokud tady bude pružnost, eh, tak to povede k takovým situacím. Je to velmi dobrá věc, je to úžasná myšlenka, ale jak to komise chce v budoucnosti chce ošetřit? Jak se chce postarat o to, aby ta politika vůbec držela pohromadě na jedné straně a na druhé straně, aby to nebylo ještě komplexnější a matoucnější, Ehm, že nevzniknou nějaké ještě více matoucí systémy v členských státech, aby to nevedlo k vzniku nějaké další vrstvy, vrstvě eh, Evropské unie zase na úrovni členských států. Já nevím, jestli mi rozumíte. Děkuji. Eh, ano, já určitě chápu, o co vám to jde, pane Sarvamo. Co k tomu mohu říci? Všichni říkají, že tato politika je příliš složitá. Zemědělci, členské státy, členové Evropského parlamentu. A všichni chtějí vědět, co já s tím udělám. Musíme to udělat tak, aby, jak správně poukazujete, to i nadále byla společná evropská politika, měla společné cíle, aby nevedla k narušení eh, hospodářské soutěže, aby respektovala uh, jednotný trh, aby měli takový společný soubor cílů implementovaných po celé EU. Takhle by to mělo být. A když členské státy hledají větší míru flexibility, tak to znamená, že by to měly mít schváleno ze strany EU co se týče tedy té flexibility v kontextu plánování po roce 2020 a implementaci různých programů a opatření, které si přejeme implementovat. Ten soubor opatření která, a pravidel, která máme, se nyní někdy duplikují mezi EU a národními státy, ale máme pouze jeden soubor pravidel. Um, takže jak tedy můžeme řekněme, být rozumnější a umět to řádně využít a řádně implementovat programy. My jsme eh, učinili určitou expertizu za poslední dva roky, abychom zjistili, jak být praktičtější v implementaci. Také musíme zavádět nové technologie i do těch možných kontrol. Myslím, že tu můžeme využívat i nové technologie, satelitní technologie, prostě těch inovací pořád přibývá. Také provádíme tedy kontroly těchto konkrétních politik a programů, aby byly tedy jednodušší. Takže vás chci ujistit, že ta politika i nadále bude pokračovat v té evropské dimenzi, co se týče evropské společné zemědělské politiky. Ovšem její implementace, zejména co se eh, tedy týče řádného provádění, bude ležet na členských státech a bude tedy eh, hlavně ve prospěch eh, zemědělců v členských státech a myslím si, že ten nový model bude právě tak nějak načrtnut zítra. Děkuji, pan Sikierský. My na co dzień máme komisáře, przedstawicieli DG Agri v komisi Rolnictwa. Mm. Je třeba uvědomit si, že u nás ve výboru velice často se potkáváme s panem komisařem, ale chci se vás zeptat na problém mladých zemědělců. Počet mladých zemědělců možná také závisí na příjmech v zemědělství, na životní úrovni, na venkově, na rizicích, na nedostatku stability, na obtížném přístupu k půdě, k jejímu získání. A já se chci zeptat, kde bychom byli, kdyby neexistovala žádná eh, společná zemědělská politika. Jak by to vypadalo? A eh, z tohoto pohledu musíme říci, že mladí zemědělci potřebují delší strategii. Oni předložili, eh, pardon, pane komisaři, vy jste předložil návrhy na VFR pro SZP po roce 2020, ale možná, že by taková strategie měla být prodloužena a je třeba eh, aby do roku 2040 až do roku 2050 tady eh, existovala nějaká interpretace a záměry SZP, protože to má samozřejmě obrovský vliv na SZP. Ale to, k čemu dochází, je důležitější než se zp, to, ten, ta globalizace. Podívejme se na to, jak to vypadá. My možná vyrábíme méně než naši konkurenti, máme malé farmy, malé podniky a ve světě tyto procesy vypadají poněkud jinak. tam je soutěž, čili hospodářská soutěž daleko důležitější, konkurenceschopnost Eh, mezi zemědělskými podniky. A prosazuje se celá řada opatření. Existují také bilaterální smlouvy a eh, komise tady má také své návrhy, mm, jak, eh, z, jak si sjednotit společnou zemědělskou politiku na globální úrovni. A teď druhá věc, koncentrace půdy potíže s tím vůbec půdu získat. To je problém pro mladé zemědělce. Půda se stala předmětem spekulací. Investuje se hodně kapitálu do půdy, do pozemků tedy, a proto je třeba to hlouběji analyzovat. A ještě má poslední otázka. Problém jistoty či bezpečnosti? problém jistoty, zjednodušení a také administrativy zprávy. No samozřejmě, že jsem za zjednodušení, ale normy, standardy je třeba dodržovat. Musí existovat zásady i v této oblasti. A poběžili všechno dobře, no tak to je OK, ale když třeba pro vypukne epidemie, nemoci, tak co uděláme? No tak se zeptáme, kde je administrativa, kde je zpráva. A i daňový poplatník klade takové otázky. On by rád věděl, to, co vidíme tady i na naší schůzi, kam jdou peníze, jak se využívají, za co, no, to je třeba velice detailně sledovat. 98% zemědělců využívá tyto prostředky samozřejmě korektním způsobem, ale jako všude, tak i tady existují lidé, kteří se to snaží zneužít a způsobují určité problémy. Děkuji, pane komisaři daňový poplatník by chtěl především vědět, proč problém mladých zemědělců chcete vyřešit pouze penězi, protože Evropský účetní dvůr jasně ukázal, že více peněz bude mít jenom účinek na zvýšení příjmu, ale nemáme žádný program, který by byl tak neefektivní jako tento, ale právě protože se kolega na to zeptal, tak jsem k tomu chtěla toto dodat. Prosím. Eh, Paní předsedkyně, říkáte, že tedy ten program pro mladé zemědělce není efektivní. Bez pochyby podpora mladým zemědělcům, kterou máme nyní, není tak efektivní, jak by měla být. Ta čísla hovoří sama za sebe, tedy jen 6% mladých lidí eh, se eh, dlouhodobě chopí vedení farem. To je problém. Ovšem, je třeba tedy tyto programy zhodnotit, ať jsou efektivní nebo neefektivní, abychom věděli, co tedy dělat efektivněji. Jsou tu tedy požadavky zapojit více mladých lidí, a ať je to zodpovědnost členských států nebo EU, já si myslím, že je to taková směsice obou. Z hlediska zdanění eh, je to mnohem jednodušší pro členské státy či regiony upravit svá daňová opatření tak, aby napomohli mladým lidem, aby se více zapojovali do eh, podnikání v zemědělství. Eh, příslušná oddělení eh, v oblasti zprávy zemědělství také mohou na pomoci. Ano, nás to znepokojuje, že tato oblast není tak efektivní. Je třeba na to nahlížet i v rámci toho kontextu reformy po roce 2020. Pan předseda výboru Agri eh, zmínil právě tu oblast pravidel i v oblasti mléčné eh, výroby. Tady už je to napojeno také na určité mezinárodní normy. My tu máme určitá opatření, následně po nejrůznějších onemocnění u dobytka, eh, opatření pro vysledovatelnost a Eh, jsou tu určitá kritéria příslušných tedy eh, opatření a pravidla pro kvalitu našich potravin, i označení pro geografická, eh, geografickou původ. Myslím si, že toho máme hodně, abychom mohli vysvětlit spotřebitelům v Evropě i jinde ve světě, jak vysoce kvalitní jsou naše potraviny a na základě jakých kritérií jsou tedy vyráběny. Ovšem je třeba zajistit větší míru ochrany, udržitelnost. Udržitelnost, ochranu zdrojů, způsob, jakým eh, jak si dospějeme k našemu jídlu, to je čím dál důležitější. Je třeba tedy zajistit, aby zemědělci a celý ten řetězec, výrobní řetězec byl zapojen právě do naplnění jaksi těch eh, očekávání, aby občané dále neměli obavy. Pak otázka řízení, eh, eh, krizové řízení v případě určitých chorob, otázka, jak to řídit eh, v budoucnu. A to je samozřejmě platná diskuze i u toho VFR. Ono to totiž se to týká všech odvětví, která mohou být postiženy nějakou přírodní katastrofou, ať vyplývající z klimatických změn, ať jsou to záplavy nebo požáry, sucho nebo cokoliv. Samozřejmě některá konkrétní místa jsou tím dotčena víc a je třeba prokazovat i solidaritu na úrovni EU. A asi pak e, je vyžadována větší míra e, spolupráce mezi DG Agri a regionální politikou. Paní předsedkyně má pravdu, když poukazuje na tu vizi do roku 2050. SZP e je ekonomická, environmentální a sociální. Pokrývá to všechny tyto tři oblasti a na té ekonomické stránce nejsme příliš mm, úspěšní. Ta bilance poukazuje na, tedy na tu danou situaci v oblasti výzkumu, například, e, pardon, vývozu, například e, to, jaká je situace v Irsku, to, to zemi já znám nejlépe, nebo v Řecku, třeba drůbežářství a podobně. Jedna třetina nových pracovních míst v Irsku právě eh, vzešla právě z oblasti zemědělství v minulých letech. Určitě jsou to i ekonomická dividenda pocházející z oblasti zemědělství. Samozřejmě my víme, že v této oblasti musíme dělat nejvíce. Takže co se týče té dlouhodobější vize, udržitelnost a to přechodné období k udržitelnosti, to je zásadní a myslím si, že tady bychom měli dělat více, než jsme činili v minulosti a stanovit si řádné tu správnou úroveň ambice, abychom tohoto dosáhli. Děkuji. Děkuji. Mm, mm, bohužel musím si také nárokovat trošku vašeho času. Ráda bych oznámila, že pakliže tedy zítra ve vašem sdělení oznámíte, že do budoucna veškeré kontroly budou přesunuty na vnitrostátní úroveň a generální ředitelství nebude dělat to, co doposud dělala úspěšně, A sice korektury, tak tedy pro tento výbor to bude eh, důvod být velice zachmuřený ale hledat s vámi daleko dříve eh, jednání než příští rok. My se domníváme, že korektury generálního ředitelství jsou nesmírně důležité a díky těmto pracem na korekturách můžeme vůbec situaci v SZP zlepšit, zejména co se týče pladeb. To znamená, linie nemůže spočívat v tom, aby se komise spolehla na členské státy. Evropský účetní dvůr se zase spolehne na komisi a pak už na to nikdo nebude koukat. No to prostě není možné. Mm, to je tedy velice zachmořující, chmurná, promiňte, zpráva pro daňového poplatníka. My s tím nejenom nebudeme souhlasit, ale budeme se nuceni organizovat, budeme se vidět nuceni organizovat proti tomu odpor. A teď ještě několik detailních otázek. Za prvé ve specifické zprávě 2016-2017 se o venkovském rozvoji hovořila je jako taková systematická zpráva, která se zaobírá postupy, průběhem a má hodně stránek. A my bychom od vás rádi slyšeli politický odhad, zda ten zastřežující fond eh, ESI, eh, zda to tedy považujete za úspěch, anebo zda to, skroz, zda to sebou přineslo neadekvátní administrativní náklady. Čili je ten zastřešující fond úspěch nebo ne? To je moje první otázka. Druhá otázka se týká venkovského rozvoje a um, zemědělského fondu jako takového ve Švédsku například mám 30%, ve Francii 10,8%, v České republice 11%, už jsme o tom hovořili, na Slovensku 6,7%. Takže víme, že ti to musí podniknout akční, musí udělat akční plány, ale máme tady trvalé problémy v této oblasti. Možná, že byste něco k těmto otázkám mohl říci. Si Eh, o co se jedná konkrétně v těchto zemích. A když už tady jmenuji země, tak jste nám sdělil, že maďarské certifikační místo, které je jediným místem, které nedodalo žádné stanovisko, a neverifikovalo eh, platební agenturu, vypíšete, že k tomu dojde do 1. února 2018. Tady se chci zeptat, zda takové dlouhé spoždění, zda je to vůbec dobrý nápad, co je možné udělat, aby se tady ty postupy urychlily. Eh, chci vás ujistit mou osobní podporou pro eh, konflikt zájmu v České republice tady platební republika je vedena eh, tedy člověkem s obchodním a politickým vlivem a na to už upozorňujeme několik let a myslím si, že bylo velice důležité, aby se teď už něco konečně podniklo ehm, v těch jednotlivých oblastech Eh, které ještě nebyly přísně zpracovány, to se týče tržních opatření. No, k tržním opatření máme spektakulárně vysokou chybovost, ať se to týče zeleniny ve Francii 10%, v Polsku 10%, v Rakousku se to týká vína, školní mléko v Rumunsku 5,6%. Eh, tyto oblasti tržních opatření Pardon, ta, hm, jak vypadá plán, tedy kromě těch akčních plánů? aby se dospělo k dalším zlepšením. Pak se chci ještě zeptat na jednu věc. My jako kont tak trochu trpíme tím, že veškeré kontroly, i kontroly odborné, například o cross compliance, vždycky dáváme za vinu finančním kontrolám. To tedy znamená, když se to jmenuje kontrola, tak celému světu je jasné, že tady hovoříme o finančních kontrolách, ale to není pravda kolik procent děláme finanční kontrolu a kolik procent cross-compliance. A u cross-compliance to je přeci oblast, tam je 18 nařízení, které je třeba dodržovat a jenom 2,79% příjemců, tedy pod 3% příjemců jsou kontrolovány, je kontrolováno. 97% není kontrolováno na místě. A to tedy znamená, že bych si přála, aby stoprocentní administrativní kontrola, eh, prostě aby se nekontrolovala jenom ta zemědělská oblast. Já bych chtěla, aby i vy jste příjemce a veřejnost upozorňovali na to, jak málo se kontroluje. 97% se vůbec nekontroluje přímo v terénu. A ti, kterých se to týká, eh, ty to tedy zasáhne, ale to jsou ty 3%, a těch 97% se to vůbec nedotkne a to je třeba tedy rozhodně jednou říci, protože jinak u takových kontrol se dostanete do defensivě, že je můžete nakonec jenom odstranit, ale když odstraníme kontroly, tak zcela jistě nedosáhneme u nějakého úspěchu. A pak ještě jedna otázka. Já jsem si přečetla vaše interview k Brexitu a k Irsku minulý víkend a to bylo tedy velmi zajímavé. Jak posuzujete dopad na irskou zemědělskou oblast v kontextu Brexitu a v kontextu Severního Irska? Já vím, že je to váš vlastní členský stát, ale pro nás by bylo jistě nesmírně zajímavé se k tomu něco dozvědět. A pak jsem si chtěla ještě zmínit o tématu, které mě už dlouho trápí. Eh, v zemědělské oblasti máme řadu kolegů ve výboru pro zemědělství, máme ministry zemědělství, kteří jsou všichni zemědělci. Eh, potom máme studii ke konfliktu zájmům. No jak generální ředitelství nakládá s permanentním konfliktem zájmů jejich stakeholderů? Vždyť to je problém. Přece nemůžeme připustit, aby v této oblasti pravidla zpracovávali ti, kteří z nich mají bezprostřední profit. Tady mají komise skutečně úlohu v prevenci konfliktu zájmu. Chci se zeptat, jak to děláte? A teď máte slovo. Thank you, Madam Chairman. Uh, I want to assure you that there will... Chtěl bych vás ujistit, že eh, chceme velmi mm, zbuzovat důvěru, eh, pokud jde o peníze daňových poplatníků. Ten systém, který jsme vytvořili, aby jsme chránili eh, rozpočet, se ověřil v té dnešní debatě jako něco, co fungovalo. Chybovost je nízká, nejnižší v minulosti. A my eh, samozřejmě musíme pracovat na venkovské oblasti, to já uznávám, ale my už tam aktivně pracujeme na tom, abychom snížili chybovost a mm, je to takové cílenější opatření a je to velmi komplexní politika, politika finančního rozvoje, spolufinancovaná, je to taková směs různých přístupů, které musíme vylepšit. Zjednodušení politiky by umožnilo snížení chybovosti, jak uvedl předřečník, a ty zjednoduš, ta zjednodušená nákladová schémata to bylo nápomocné a pracují na tom různé útvary, abychom eh, měli více společných pravidel mezi různými ředitelstvími, než je v tuto chvíli, ale akční plán a zjednodušení uh, akčního plánu to není dostatečné, abychom snížili chybovost pod 2%, podle mého názoru. A eh, to by potom znamenalo, že bychom tu politiku snížili jenom na malý počet cílů, které by byly snadno kontrolované kontrolovatelné. Ale my, my chceme eh, samozřejmě zároveň tady eh, mít více cílů a aktivit a kdybychom je omezili, tak bychom snížili chybovost. Takže jsou tady dvě stránky té věci a, a to musíme mít na paměti. Samozřejmě, že bychom byli eh, rádi tady spolupracovat s účetním dvorem i s vaším výborem, abychom eh, vylepšili naši činnost a eh, ono je to samozřejmě všechno v té účetní zprávě, ve zprávě účetního dvora. Ehm, pokud jde konkrétně o Maďarsko, které tady bylo zmíněno v roce 2016, tady byla stanovisko k prohlášení o řízení těchto věcí v Maďarsku. To v rámci EFRD zatím ještě nebylo potvrzeno. Myslím si, že to bude 15. února 2018, kde uvidíme, eh, tedy společně s tou certifikační zprávou za rok 2017 a účty nebudou schváleny eh, do tohoto okamžiku, takže to vás můžeme opravdu uklidnit v této věci. Potom tady máme nějaké informace ke Švédsku a Slovensku. Já to nemám mm, tu složku sebou, ale zašlo vám to. Pak jsem se zmínil Českou republiku a střed zájmu. A e, tady bych zopakoval, že my všechny tyto stížnosti, které k nám přicházejí, bereme velmi vážně. Eh, včetně OLAFu, tedy pardon, tak to eh, spolupracujeme s OLAFem a když jsou nějaké pochybnosti, tak to, a když jsou nějaká obvinění, tak se to zkrátka prověřuje. Zatím to ještě není dotaženo do konce, pokud jde o Českou republiku. Až to bude k dispozici, tak vám to dáme k dispozici. Eh, jinak samozřejmě střety zájmu tady samozřejmě mm, mm, někdy se dějí. Jsou tady různě lidé na ministerstvu, kteří přicházejí na různé schůze, na různých úrovních v EU a tam Jde o to, do jaké míry rozšíříme definici střetu zájmu, eh, čeho všeho se bude moci zemědělec účastnit, aby tam nebyl střet zájmu. Mělo by eh, eh, samozřejmě to být tak, že ten člověk nesmí být zapojen do podvodné aktivity a ehm, my to musíme zkrátka vyvážit a ošetřit tak abychom měli jasno, co mají lidé dělat, pokud jde o střety zájmu, nebo jak na to máme nahlížet. O tržní opatření. Um, to je něco, co už bychom ehm, dávno měli mít. Tady spoleháme také na provádění členských států. Um, a oni samozřejmě mají velké e, zdroje, které vynakladají na mm, e, zajišťování těch našich těch, těch, těch které, na které my tam poskytujeme prostředky. Už toho děláme hodně, ale musíme být vdělí. A pak je tady velmi e, komplexní otázka, kde si nejsem jist a to se týká finančního řízení a vztahu k, ke cross compliance máme 5 kontrol a pak jsou tam další kontroly účetního dvora a je tady určitý proces, mm, díky kterému můžeme spolupracovat. A, a myslím si, že to funguje poměrně dobře. Myslím si, že ten systém, který funguje, posledních letech jasně ukazuje, když se podíváme na eh, různé vzorky, že zemědělci si uvědomují pravidla, členské státy také někdy je ty, ta pravidla netěší, ale kontroly a váhy, které tady máme v tuto chvíli, jak se zdá, fungují. Samozřejmě budeme mít nové technologie a satelitní eh, technologie, pokud jde o LPIS a Um, my doufáme, že to ještě více vypilujeme, tyto kontroly a opatření, pokud jde o cross compliance tak aby to lépe odpovídalo potřebám budoucnosti. Cross compliance, to se samozřejmě dotýká různých eh, politik, různých generálních Eh, ředitelství. A my již máme fungující mechanismy, které ještě vylepšíme do budoucnosti taky v souvislosti s kvalitou vody a klimatickými změnami, tak eh, abychom tu politiku pokud možno zjednodušili tam, kde je to potřeba. A zároveň zajistili, že pravidla jsou dodržována a eh, ty farmáři, kteří budou dostávat peníze, tak musí splnit určité podmínky, to tam bude stále více platit. Pokud jde o Brexit, tak já vás nechci příliš obírat o čas. Protože my, když se s panem Flanaganem dostaneme do diskuze o Brexit a souvislosti, tak, tak to by bylo opravdu velmi zlouhavé. Tady nejsou žádné dobré zprávy v souvislosti s Brexitem pro Evropskou unii. Ani jinak. Obchodní vztah se spojeným královstvím a integrace naší společné oblasti pro cestování. Eh, tady zkrátka za velmi dlouhou dobu dochází k takovému velkému zlomu mezi administrativou a, a všemi těmi návaznými věcmi. Ehm, my máme velké procento obchodu právě se Spojeným královstvím a pokud jde o Irsko, tak tady máme každodenní vztahy, miliony litrů ehm, mléka ehm, se tady mm, ze severního Irska zpracovává třeba v Irsku a vidíte, jaké praktické problémy to přinese pro lidi, kteří e, prochází přes hraniči každodenně mezi severem a jihem. Takže opravdu jsme se dostali do obtížného okamžiku naší historie, kde jsme měli, po té, co jsme tady měli e, dobu míru a dobré, dobrých vztahů, hladkých vztahů, takže je tady opravdu mnoho problémů e, a já už jsem se vyjadřoval již dříve Eh, lidé nehlasovali eh, ve Velké Británie ano, aby se zrušila ta praktická opatření, která tady existují a které umožňují obchod a pohyb osob mezi eh, Eh, těmi budoucnosti oddělenými zeměmi. My doufáme, že to, tak, eh, že, že to bude umožněno i do budoucnosti, doufáme v dobrou vůli a budeme pokračovat v tom pozitivním duchu, aby jsme mm, zvládli tyto věci vyřešit. Eh, mám tady, já jsem si, já jsem neslyšela, co jste řekl o integraci Ela Izi. We are in discussions at the moment with uh, Commissioner Cretu and Commissioner Tyson. A to otázka příslušných komisařů, zeptat se jich tedy, jak můžeme mít více společných pravidel než jednotlivých pravidel na ty eh, různé programy. Myslím si, že tady můžeme hodně pokročit, co se týče větší součinnosti a doplňkovosti, abychom odstranili tu určitou míru byrokracie od daných programů a doufám, že v roce 2018 se objeví nové legislativní návrhy, které povedou k vylepšení té stávající situace. The best at the end, kolegy. Takže to nejlepší na závěr, kolega Vogan. Thank you, chair. Uh, thank you. Děkuji, děkuji pane komisaři a omlouvám se, já budu muset odejít musel jsem odejít kvůli nějakým telefonním hovorům, takže nyní tedy eh, v první řadě chci poděkovat za ty připomínky, které jste učinil ohledně eh, Brexitu a Spojeného království tento týden otázky toho, jak do toho zapojit i britskou vládu. Já vím, že i v Irsku se tomu věnuje hodně velká pozornost, zejména jaký to bude mít dopad na zemědělce. Takže jsem rád, že i nadále o tom hovoříte, protože ano, ono to má dopad. A ostatně to má i dopad na tu britskou vládu, že konečně naslouchá lidem, jako jste vy nebo já, kteří uplatňujeme ten zdravý rozum k těmto tématům. Máte složitou situaci, to uznávám, protože za, když dáte zemědělcům vše, co chtějí, tak i tak nebudou spokojeni. Je to složité. A často slychávám stížnosti na IDP, a na to, kdy eh, tedyž od počátku tu byly stížnosti ze strany zemědělců, že tedy k tomu to bylo zahájeno velice, velice pozdě a podobně. Byl bych rád, kdybyste se k tomu vyjádřil, za z toho můžeme mít nějaké ponaučení, zejména pro ty programy po roce 2020, aby nedošlo k takovým spožděním jako k minulosti. Pak ohledně té flexibility členským státům, a jak tedy přesouvat ty prostředky z jednotlivých pilířů do pilíře 1. Ehm, provedli jste analýzu? Já si myslím, že původní obavy členských států byly takové, že se přesune zejména hodně prostředků z pilíře 2 do jedničky a bude to mít tedy dopad na tu naši snahu uh, mít tu tedy nějaká společ, pravidla společenství, takže tady bych si rád vyslechl váš názor. No a v neposlední řadě mladí zemědělci to nadnesli mnozí kolegové. Když hovoříme o výkonnosti, chceme ji poměřovat, tak to je tedy jedna z těch věcí, kterou opravdu můžeme poměřovat, tedy zda tu máme více a více mladých zemědělců. Určitě znáte tedy zemědělce, kteří mají děti, jak chlapečky, tak holčičky, ale určitě je jim jasné, že prostě až odejde rodič do důchodu, oni nepřevezmou toto podnikání. Takže situace je opravdu složitá, má to ten dopad, který si nepřejeme. A co se týče budoucnosti, eh, možná to soustředění se na mladé zemědělce, možná se můžeme soustředit na nové zemědělce, protože máme také příklady, i kdy i starší lidé se chtějí zapojit do zemědělství, do této aktivity, takže by to mohly být také nějaké příklady, nějaká nápomoc jim eh, v rámci EZP. Děkuji vám za připomínky. Já věřím, že toto téma je velice blízké vašemu srdci. A z, eh, program z, eh, venkovského rozvoje byl zahájen později, zejména co se týče toho spolufinancování a příslušných podmínek využívání rozpočtu. To samozřejmě není uspokojivé, ale taková je to realita. Uh, nějaké 23 až 24 absorpce. Je to právě z toho eh, rozvojového programu pro venkov, což je poměrně uspokojivé. Provedli jsme určitá určité obměny v posledních letech, abychom umožnili členským státům větší flexibilitu se přesouvat i do jiných oblastí v průběhu roku 2015 až 16 kdy se program zaváděl, ale uznávám, že co se týče čísel, ta vypadají nízká, ale je to taková běžná trajektorie, máme tu možná nižší e, výsledky, ale e, pak na, v konečném procesu pak e, dosáhli hodno 96-97%. Já si myslím, že to není tak špatné a ten Evropský fond rozvoje venkova je hodně zapojen, využívá se z 22%, včetně předfinancování, takže já vidím, že někdo může na to poukazovat, že to jsou jenom čísla. Pak přesouvání prostředků z pilíře 2 do jedničky, to se týkalo více eh, některých zemí, eh, ne všech. Je třeba zase na to nahlížet, jaké jsou ty zamýšlené cíle do roku 2020, zaměřit se tedy na ten přístup na základě těch cílů a snažit se tedy u Eh, těch určitých konkrétních přesunů eh, na to soustředit, protože v oblasti rozvoje venkova musíme učinit mnohé. Eh, jsou to zejména ty environmentální programy a zejména ti mladí zemědělci to mají hodně na srdci a my musíme zajistit, aby k tomu docházel. A nedojde k tomu, pokud nepřesuneme ty prostředky z dvojky do jedničky. Tady chápu vaši připomínku. Také bych si rád vyslechl, že dochází opravdu hodně k tomu, že tu nejsou jenom mladí zemědělci, ale noví zemědělci. Určitě se na to můžeme podívat. Ano, je tu ta, to arbitrážní rozhodnutí ohledně toho věku. A to samozřejmě může být někdy neobjektivní. Ano, určitě jsou tu i noví lidé, kteří se dostávají do oblasti zemědělství nezávisle eh, na tom tedy, že to nejsou spíše tedy eh, mladí lidé, protože i to vzdělávání trvá eh, v dnešní době déle a vzdělávací systémy jsou upraveny tak, že lidé tedy mají určitou možnost volby. Ano, a jsou tu noví lidé, kteří rozumí zemědělství a přejí si třeba začít podnikat v oblasti agropotravinářské nemusí být vyloženě každodenní zemědělci. Ano, také se tomu věnujeme v rámci rozvoje venkové Je to zase možný způsob, jak rozvíjet ty znalosti, schopnosti a pak tedy tam do toho přizvat, zapojit tedy i ty další generace a třeba do toho agropotravinářského do té oblasti, která není tak podrobena klimatickým změnám. Děkuji mnohokrát, tím jsme dospěli na konec našich porád. Pane Milione, si přejete si ještě jednou slovo? Ano, já bych jenom na závěr rád řekl, že souhlasíme s panem zpravodajem Celerem, že třeba sdílet lepší informaci týkající se distribuce farem a zaznamenali jsme si také jeho připomínky týkající se eh, vývozních trhů. Brzy zahájíme audit o stabilizaci příjmu a o opatření na stabilizaci příjmu a velice si vážím připomínek celé řady poslanců týkající se programování venkovského rozvoje. Souhlasíme s tím, že venkovský rozvoj je klíčovou oblastí pro naši budoucí práci. Děkuji vám mnohokrát. A pan zpravodaj dostává slovo na závěr. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Dovolte, abych nejprve odpověděl kolegovi Flemingovi. Já často chodím v neděli na kázání a nejsem komunista. Když jsem žil ve státě, eh, který měl za cíl komunismus, a jak to vypadalo v oblasti zemědělství, jsme si se mohl vidět eh, na osudu mého tchána, který byl oddaný zemědělství a byl vyvlastněn v 60. letech a to málo, co měl se pro mě a dobytek se dostal do majetku státu a zemědělství v NDR bylo nasměrováno tak, Eh, že se chápalo jako industriální zemědělství podle, zemědělství, podle sovětského vzoru velikánské plochy, nezávisle, nehledě na ekologické faktory zemědělské podniky byly nuceni ustupovat chemickému průmyslu, odebírat chemické výrobky od chemického průmyslu a e, dávat je na pole, což tedy rozhodně není v souladu s trvalou udržitelností a se zlepšením a udržením e, dobrého životního prostředí. A proto Tady teď navrhujeme vytvořit přemostění od současné situace, kdy dochází k obdobným záležitostem, byť tedy za tržně ekonomických předpokladů. A tady musím znovu upozornit nejenom na východní Německo. Zemědělské plochy, ale i zemědělské produkty a na to už upozornil kolega Šikersky, se stávají předmětem spekulací. A tomto kontextu tedy hovoříme-li o mladých zemědělcích či o lidech, kteří se chtějí věnovat eh, této profesi, eh, která je charakterizována, která předpokládá vášeň a určitý charakter, no tak tito lidé to mají velmi těžké eh, vstoupit do toho, když ceny pozemků se prostě znásobily několika násobkem v posledních letech. Když se podíváme na to, že hromadná produkce se stává pravidlem pro stlačování cen. O to obtížnější to má nějaký mladý zemědělce, zemědělec, který by chtěl začít podnikat, ale Nejenom z toho důvodu, zejména ve východoněmeckých zemích máme dvě asociace zemědělců. E, ta jedna Eh, to vlastně hájí zájmy těch, kteří se věnují průmyslovému zemědělství. A na druhé straně tady máme svaz těch, eh, kteří nahlížejí na zemědělství z hlediska ekologického a z hlediska trvalé udržitelnosti. A já si myslím, že to bude naší výzvou i do budoucna. Evropský parlament ve svých rozpočtových poradách prosadil, že v roce 2018 dojde k dalšímu navýšení prostředků Eh, pro mladé zemědělce, ale ještě jednou, peníze nejsou všechno. I další rámcové podmínky musí být v pořádku, aby profese zemědělce eh, byla dostatečně atraktivní nejenom pro mladé zemědělce. Diskuse byla zahájena, pokračuje a myslím si, že i tady na našem výboru jistě stále povedeme v patrnosti tyto záležitosti. To, o čem se zmínila paní předsedkyně, že je třeba sledovat prostředky pro venkovský rozvoj a spojit je s dalšími fondy ESI, zejména s Fondem pro regionální rozvoj. To tedy podtrhuji, eh, protože pak bude možno eh, zakládat lepší programy pro územní rozvoj. Ještě jednou děkuji mnohokrát panu Milionisovi, kolegyním kolegům z Evropského účetního dvora, děkuji panu komisaři, jeho týmu, děkuji za tuto diskusi, děkuji za údaje, které jsme dostali a samozřejmě chci srdečně poděkovat eh, také našim poradcům, panu Gocovi, panu Elasovi, mému poradci z frakce, panu Cichimu a mému spolupracovníku jako Lukase Rajchyho, bez jejich spolupráce by vůbec nebylo možné, abych tuto, abych tuto zprávu zpracoval. Děkuji mnohokrát. Děkuji, tím jsme dospěli ke konci tohoto bodu. Pane komisaři, děkujeme vám mnohokrát za to, že jste přišel, děkujeme vašemu týmu za vaše odpovědi, děkuji, že jste zůstal déle, než se plánovalo, protože, jak vidíte, máme velkou potřebu diskuse. Nemohu vám slíbit, že budete muset přijít příští rok. To závisí na tom, co uděláte. A teď jsme dospěli k bodu číslo 8 a to je prezentace studie o dietách pro poslan, pro, o, odchodném pro bývalé funkcionáře EU. E, a bylo by dobré, kdyby teď panovalo ticho ale kdybyste laskavě mohli opustit v tichosti místnost. Naším zpravodajem je pan Savama a nejprve bude tato studie představena. Prosím. Yeah, thank you very much, uh, Ms. Gressle, for, um... Děkuji paní Gressle za to, že Eh, jste nás pozvala, abychom vám mohli prezentovat eh, tuto studii. Já nevím, zda začnete vy, pane Savama, nebo jestli mám zahájit eh, prezentaci já. Dobře, děkuji za pozvání. Jde o odchodné pro bývalé funkcionáře EU a já doufám, že mě všichni uslyšíte. Společně s kolegou eh, Christofem Dempkem se pokusím stručně poskytnout eh, přehled o tom, co vše eh, toto odchodné zahrnuje. Budeme diskutovat o tom, proč existují tyto formy odchodného, kdo na ně má nárok, na jak dlouho, jaký rozpočet a co se děje během období nároku. Takže bych vám chtěl poskytnout takový solidní přehled o odchodném. A tato zpráva také velmi stručně eh, pohovoří o různých těchto nástrojích členských státech, mezinárodních organizacích a tak dále, kde také mají eh, takové odchodné. A myšlenka je velmi jednoduchá. Já bych vás chtěl eh, upozornit na tyto věci, kdybyste někdy měli zájem eh, na tom zreformovat systém, který tady funguje pro evropské instituce, tak toto by pro vás vlastně potom mohla být taková inspirace. A my potom tady eh, také stručně vás seznámíme s určitými doporučeními, které jsme z toho vyvodili. Tedy eh, odchodné, vy asi pravděpodobně o tom víte, jsou to platby, které jsou poskytovány hm, bývalým členům různých institucí během určitého období a v tuto chvíli je to závislé na délce služby a to vše je stanoveno v poměrně komplexním regulačním rámci, do kterého se zapojily různé instituce v různých procesech. A vy asi pravděpodobně všichni budete znát parlamentní statut a příslušné rozhodnutí 2005-684, Tady se ten konte, eh, koncept rozšiřuje na členy Evropského parlamentu a pokud je o ostatní instituce, tak je to trošku komplexnější, protože došlo v roce 2016 k reformě, která zavedla několik zásadních změn a pro Eh, členy rady, komise, soudu, Evropského účetního dvoru, ombudsmana, eh, eh, Evropského ochránce dát a tak dále. Tady máme různá ustanovení podle toho, zda členové tam již fungovali před rokem 2016 anebo po březnu 2016. Jak jsem ji zmínil, stručně se budeme věnovat také Evropské investiční bance, Evropské centrální bance a obě tyto instituce mají regulační rámec, eh, který vlastně je jakýmsi vzorem pro eh, to, co potom mm, funguje v ostatních institucích. První otázka, no, musíme si položit otázku, proč vlastně toto odchodné máme. Mají řešit finanční nejistotu, které mohou eh, čelit bývalí eh, funkcionáři EU po chvíli, co jejich funkce skončí. Současný rámec o tom hovoří, eh, finanční nejistota tam je zmíněná a um, má to zkrátka nějaké rácio, ze kterého to vychází a zástupci institucí také navrhli eh, nebo hovořili o tom, že je tady e, také snaha zabránit střetu zájmů, tedy zajistit, že někdejší e, členové institucí po té, co jejich funkční období skončí, nemusí usilovat o pracovní místo v oblastech, které by mohlo vést ke střetu zájmům. E, to odchodné by mělo tomu zabránit. To vlastně hovoří o historii odchodného a, a tady archivy rady nám tady velmi byly nápomocny, když jsme poprvé navrhovali odchodné pro instituce. Tady na této fotografii vidíme a, podpis pařížské a, úmluvy, eh, kdy eh, mm, členové Evropského společenství uhlí a oceli eh, měli restrikce na tři roky. To bylo zakotveno v té smlouvě a v tomto světle nebo z tohoto důvodu na toto období potom byly poskytovány právě ty platby toho odchodného. Můj kolega potom pronikne více do hloubky těchto otázek, co je řečeno v literatuře o těchto otázkách, finanční nejistota, střety zájmu a tak dále. To, to je tady vidět. On vám, on vám o tom řekne něco více. E, ano, dobré dopoledne. Ovšem úvodem několik obecných připomínek k této věci. My tady vlastně hovoříme o restrikcích po opuštění pracovního místa od roku 51 a máme regulační rámec eh, o no, tedy odchodném eh, od roku 61 tedy ten jeden funguje již 70 let a ten druhý rámec funguje asi 55 let. A já to říkám proto, protože jako výzkumník, když jsem dělal tu studii, tak mě to opravdu obrovsky zarazilo. To, že lidé jako my, eh, vědci v oblasti politologie, administrativní, výzkumníci toho víme eh, opravdu mnoho o politicích, o funkcionářích, fascinují nás různé krize, skandály, politické systémy, ten způsob rozhodování, instituce. E, to nás velmi zajímá, ale nevíme nic o tom, jak pokračuje život politiků po té, co z politiky odstoupí. A není tady téměř žádné, nejsou žádné záznamy o tom, co funkcionáři a, nebo politici dělají po té, co opustí svůj úřad. A to je opravdu zarážející. A když my tady hovoříme o tomto průzkumu, tak to musíme spojit ještě s jedním dalším fenoménem a to, že to stejné to se vztahuje právě i na odchodné. Nenarazili jsme ani na jedinou studii, nebo zejména komparativní studii, která by existovala k odchodnému. Neexistuje žádný výzkum o efektivitě eh, odchodného. Neexistuje žádný výzkum eh, o eh, už mm, tom, jak jsou používány platby odchodného a není žádná studie k potřebě takového odchodného. V akademickém výzkumu zatím do této doby existuje pouze jeden konsenzus a to ten, že experti se donívají, že odchodné je legitimní. Je legitimní, protože eh, bývalí funkcionáři a politici jsou eh, zkrátka profesionálové a měli by být odměňováni za tu tvrdou práci a za to, že vlastně eh, pro politiky neexistují eh, dávky v nezaměstnanosti a proto je tedy legitimní, aby existovalo odchodné. Ale teď je tady určitý problém. A to, že ta eh, logika ehm, toho nařízení 2005-684 a potom ještě v tom jednom dalším nařízení vlastně ta logika je kompenzovat tu finanční nejistou situaci. Takže když jsme četli ty dokumenty, tak jsme zjistili, že odchodné pro mm, bývalé funkcionáře, politiky, eh, po té, co opustí svou funkci, by měly být vypláceny proto, aby se těmto osobám eh, kompenzovala doba eh, finanční nejistoty, aby měli nějakou náhradu nebo nějaké příjmy v době nejistoty. A tady k tomu existuje eh, určitý výzkum, není tam toho mnoho, ale dospívá se k tomu, že téměř nejsou žádné eh, důkazy, které by toto tvrzení podložily. Je velmi málo politiků, kteří zažívají eh, dobu finanční nejistoty. Takže já si myslím, že v tom tkví ten problém. Protože ano, samozřejmě, že odchodné je legitimní, ano, ale problém je, že ta logika regulačního rámce eh, tvrdí, že odchodné je potřebné proto, aby eh, pro politiky a funkcionáře v době nejistoty po odchodu z jejich funkce existovala nějaká finanční náhrada. Ale no, vlastně ta nejistota neexistuje, nebo ta doba ten nouze nebo nedostatku příjmu. Takže to je opravdu delikátní problém. Eh, jeden například eh, je velmi jednoduchý. Celý regulační názor, tak jak, eh, pardon, rámec, tak jak tady existuje, vůbec nevychází z důkazů a faktů. Vlastně to není legitimní. A pak tady máme další pravidla a tvrzení v tomto rámci. Eh, která umožňují eh, funkcionářům a politikům poté, co opustí svou funkci, eh, požádat o odchodné i v případě, že nalezli zaměstnání v soukromém sektoru. A to je tak problematické, že my si myslíme, že dříve nebo později to povede k pozor- že to vyvolá pozornost veřejnosti a médií, aby se kriticky věnovali těmto věcem a aby využili eh, ten obrázek toho politika, eh, který se stará pouze sám o sebe, takže eh, který si zajišťuje ty svoje zájmy. Takže tady je potřeba revidovat tento rámec a založit ho na faktech a Eh, důkazech. Ta logika, jak je to tam postaveno v tuto chvíli, podle našeho názoru, je velice, velice problematická. Slovo má kolega. Děkuji, Kristofe. Takže, abych pokračoval eh, eh, v tom přehledu. Dále jde o to, kdo má vlastně nárok na toto odchodné. A zde na této grafice vidíte procenta, tady vidíte instituce, Evropský parlament, eh, samozřejmě 751 členů Evropského parlamentu a potom také soudci, eh, generální advokát, těch je 40 eh, u soudního dvora, 28 členů Evropské komise, 28 členů Evropského účetního dvora a poté eh, také funkcionáři z dalších institucí, například eh, ombudsman, eh, inspekt, veřejný inspektor ochrany dat, ochránce veřejných údajů. A jak dlouho trvá poskytování odchodného. V roce 2016 proběhla reforma a jedna z důležitých změn bylo snížení pokud jde o maximální dobu trvání eh, odchodného, a tady vidíte v černé maximální eh, dobu poskytování odchodného podle různých institucí před reformou a po reformě. A v červené barvě tady hm, vidíme eh, trvání Eh, tedy eh, těchto různých institucích. A to trvání bylo sníženo, ale jsou tady přece jen ještě rozdíly v té délce poskytování. Evropská centrální banka, tam je to 36 měsíců, v dalších institucích to bylo sníženo na 24 měsíců a další eh, zajímavé signály jsou, že tady není žádný Eh, soulad mezi, eh, nebo není to nějak závislé na sobě, jestli ten eh, politik nebo funkcionář nalezne pracovní místo nebo ne. Délka někdy je poměrně delší, třeba v Evropské investiční bance, Evropské centrální bance, ale i pokud je o předsedu Evropské rady a komise. A v dalších institucích je to jinak, že po roce 2016 Soudní dvůr a Evropský účetní dvůr eh, tam budou mít 36 měsíců eh, omezení, eh, pokud jde o nalezení pracovního místa. Hmm, a, a hmm. Zpráva vám tady dává pro ilustraci příklad funkcionáře, který eh, třeba pět let sloužil své instituci a v Evropském parlamentu hm, by to znamenalo 50 tisíc euro během šesti měsíců a v jiných institucích je to 30 hm, eh, nebo 20 tisíc euro, ale pokrývají eh, dva roky. Eh, co to eh, znamená, ehm, pokud jde o výdaje z rozpočtu? Tady v modré barvě vidíme rozpočet eh, Evropského parlamentu, červená je komise a pak jsou tam ještě mm, další instituce. Ty černé vertikální linie, to jsou roky zvolení do Evropského parlamentu a nebo no, jmenování do komise. A jak tady můžeme očekávat, tak vždy je tady nějaká e, špička v rozpočtu a e, to po letech zvolení. A tady bylo to, bylo to číslo 50 milionů euro po minulých e, voleb do Evropského parlamentu. A poslední věc, co se děje během doby nároku, je tady povinnost eh, informovat, to znamená, že ten bývalý člen zůstane v kontaktu se svou institucí a musí podávat informace o situaci zaměstnání, které má, protože jeho situace může mít určitý vliv na výpočet eh, toho to odchodného. A scénářem je, že pro Evropský parlament, pokud eh, někdejší poslanec za získá nějakou pozici v institucích, tak obecné pravidlo je, eh, i když tam jsou určité sofistikovanější rozdíly, ale eh, TA je no, okamžitě většinou sníženo, ale není tady dopad, pokud eh, tedy ta osoba získá pracovní místo v, privát, v soukromém sektoru. Mm, pro další instituci to končí. A Někde to nemá vliv, eh, zda je ta osoba ve veřejném nebo v soukromém sektoru. Pokud jde o další bod, tak tady se snažíme eh, ve zprávě poskytnout podrobnosti eh, o jednotlivých zemích nebo třetích zemích, Kanada, Švýcarsko, potom různé evropské Eh, mezinárodní instituce, jak nakládají eh, s těmito eh, platbami odchodného, abychom se mohli třeba inspirovat. A já uvedu pouze několik příkladů pro ilustraci. Například ve Španělsku a v Kanadě máme velmi explicitní vztah mezi Eh, těmito platami odchodného a mezi restrikcemi v takových zemích, jako je Belgie, Švýcarsko a Spojené království, je dohoda, že pokud dobrovolně někdo odstoupí ze svého úřadu, tak mm, odchodné eh, automaticky eh, skončí takže tam rozlišují podle typu odchodu. Ve Švédsku a Švýcarsku jsou velmi sofistikované modely, které spojují poskytování odchodného s potřebami eh, toho bývalého eh, člena, a třeba ve Švýcarsku je to i navázáno na věk, Někde eh, se tam jednorázově vyplatí odchodné, to je třeba Kanada, Česká republika, Itálie. V Nizozemsku funguje model, který velmi ehm, pobízí to, aby, nebo poskytuje pobídky, aby někdejší členové hledali pracovní místo a eh, někde jinde to automaticky eh, tedy skončí, jakmile se tedy najde práce. Potom eh, Španělsko, kde řeší tu otázku poskytovat eh, informace o změně eh, nálezení pracovní místa a tak dále tak tam sociální zabezpečení informuje příslušný, příslušný orgán, který je zodpovědný za právě změnu té situace někdejšího funkcionáře. Slovo vrátím ještě jednou Christofovi. Takže jen stručně. Možná ještě budeme mít čas tyto návrhy pro eh, diskutovat. První návrh tedy je, že ten regulační rámec je hodně fragmentovaný. Jsme přesvědčeni, že se to těžko odůvodňuje. Ty nároky jsou odlišné, to se možná dobře odůvodní, ale trvání je odlišné, to se těžko odůvodňuje. Pak jsou tu další prvky, které se velice složitě odůvodní, obhájí. Například eh, třeba na radě ty nároky mohou být sníženy, když máte nové zaměstnání v soukromém sektoru v Evropském parlamentu. To pokračuje a my jsme přesvědčeni, že takto se to velice složitě obhájí a doporučovali bychom sladit eh, trochu tento rámec. Jak již zaznělo, pro nás to nejdůležitější je tedy, aby tu byl rámec, který se bude zakládat na faktech. Tedy potřebujeme více důkazů, podkladů, rozsáhlejší šetření této situace. V podstatě téměř nic nevíme o tom, jak a pokud eh, ta, ty dávky, to odchodné, ne, eh, jsou ochráněny od střetu zájmu, nebo zda se nenavyšují či nesnižují v případě střetu zájmu v podstatě všechno je to jenom v oblasti spekulací a takový existující regulační rámec, myslím, by byl velice vhodný. Jinak je to problematické mm, a myslím, že je smysluplné se zaměřit na úplně eh, nové, inovativní metody, proč třeba, jak jsme právě zaznamenali v případě některých zemích, nepoužívat eh, to odchodné jako takové pobídky, eh, hledat si nové zaměstnání, proč třeba nevyplácet to přechodné odchodné, když je tu potřeba, ale pak s tím skončit proč nesnižovat to odchodné do, po určité době, tak aby to ty úředníky vlastně vybízelo k hledání nového zaměstnání? Zaznamenali jsme, že zejména pro ty špičkové politiky i to, to období může být psychologicky velice složité v odchodu z funkce. Takže proč ty materiální pobídky, ty, to materiální, to finanční odchodné nenahradit něčím jiným, jako je coaching nebo poradenství a podobně. Už tu máme důkazy toho, že to období i pro rodinné příslušníky, pro manželky, manžel, eh, děti, že je to celé prostě složité, takže celý ten regulační rámec se příliš soustředuje pouze na tu materiální, hmotnou pomoc pobídky a ne na ty nemateriální. Také navrhujeme se alespoň zamyslet nad otázkami, zda eh, držitele té dané funkce by měli mít nárok na odchodné, když dobrovolně odcházejí z úřadu. Například e, normálně dostávají toto odchodné, i když dobrovolně opouštějí úřad. A to může být také hodně problematické. No a v neposlední řadě, já vím, že se o tom dosud málo hovořila, vlastně se vracíme do té doby 50. let, kdy tu byly určité restrikce, proto opětné zaměstnání po odchodu z úřadu a nyní je třeba tedy mít na to nový náhled i z toho hlediska vyplácení odchodného. Je třeba to tedy eh, nějak sladit. A pak samozřejmě tu potřeba posílit i ten monitoring vyplácení. Takže to je tedy ta připomínka, když jsme to projednávali s různými institucemi, tak to bylo představeno jako hodně složitý úkol, tedy být v kontaktu s těmi předchozími úředníky a je dobré to tedy sladit. Eh, v podstatě to funguje na, eh, na tom pravidlo dobré víry, když každoročně předkládají příslušné doklady, ale tedy my bychom doporučili tedy Eh, zatím je to taková určitá možnost eh, pouze zahrnout to do eh, daňového přiznání každoročního tak, aby to bylo povinné, abychom mohli mít nezávislejší způsob prověřování, aby prostě nedocházelo k nějakým přehlédnutím. Já vám tímto děkuji, no a my se těšíme na případné dotazy či připomínky. Děkuji mnohokrát, to je nesmírně zajímavé. Tolik zábavy, za tolik málo, za tak málo peněz, no děkuji. Chci se zeptat na jednu věc. Hm, máte tady nositele mandátu a nositele funkce úřadu. E, to znamená, hm, že to jsou osoby spadající pod nařízení 216. To je to, čemu říkám nositele úřadu a nositele mandátu. V Německu se tady přísně rozlišuje mezi oběma. Začíná to trestním právem a jde to i do dalších oblastí. Proč jste to eh, jak si dali dohromady? Děkuji za odpověď. No, my jsme se snažili, aby to nebylo moc matoucí ve zprávě a vždycky jsme se snažili odděleně v jednotlivých sekcích eh, všechno popisovat. Možná, že to je spíše verbální zmateň, když jsem hovořil o těch office holders, ale máte pravdu, tady se rozlišuje mezi bývalými členy Evropského parlamentu a funkcionáři z jiných institucí, čili tady ten rozdíl existuje a také výzkum v akademické oblasti je detailnější a říká něco více. A ty, to rozlišení je tam zcela jednoznačné. Rozhodně to nedáváme dohromady. My jsme byli požádáni, abychom se tedy dívali na obě skupiny, jak na funkcionáře, tak na poslance. A teď pan zpravodaj Petry, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve chci velice poděkovat eh, oddělení příslušnému parlamentu, zejména výzkumníkům, panu Blumajerovi a panu Demkemu, za to, že eh, nám poskytli tak srozumitelný a podrobný přehled, což podle mě je velmi významná záležitost My prostě se tím stále zaobíráme, protože je to zásada transparentnosti Evropské unie a její dobré zprávy. Možná více než cokoliv jiného se to ale týká imidže Evropské unie v očích veřejnosti. Když se podíváme na podmínky pro to přechodné odchodné členů komise, Evropského účetního dvora, evropských poslanců, Evropské investiční banky a jiných vysoce postavených funkcionářů pracujících na velice významných funkcích. Během posledních let jsme viděli velice varovných, velice velký počet varovných příkladů, kdy bývalí evropští funkcionáři se věnovali povinnostem v jiné instituci a stále byli ještě placeni signifikantními částkami z evropského rozpočtu, tedy právě v rámci tohoto přechodného, odchodného. Musíme se uvědomit, jak vypadá skutečnost a jak spravovat ehm, tyto přecho, toto přechodné odchodné, aby tady byla zachována vůbec jeho legitimita. Tento způsob plateb je sice hmm, jaksi běžný, je založen jaksi na legitimaci na zákonnosti, ale co je pro mě zajímavé, je skutečnost, že se spolehají na odpovědnost příjemců. Aby, že tedy se zabezpečí, že se budou držet pravidel a budou poskytovat relevantní informace. A jak jsme viděli, tak přechodné odchodné nebylo imunní vůči nesrovnalostem a chybám. Takže já plně podporuji doporučení, eh, která jsou zahrnuta ve studii. Je tady skutečně potřeba revidovat toto na základě faktů, tak jak to zdůrazňoval pan Demke. Všichni musíme zharmonizovat pravidla pro všechny evropské funkcionáře, E, v případě poskytování přechodného odchodného a my si velice dobře uvědomujeme, že přechodné odchodné by mělo být placeno skutečně pouze v případech, že všechny podmínky jsou splněny. Ale rád bych ještě jednou potrhl, že opravdu potřebujeme nyní na, tomto, <clears throat> na základě této studie která skutečně až zarážejícím způsobem je vůbec první akademickou prací eh, v tomto tématu, které bylo kdy provedeno, no to je neuvěřitelné. Ale teď to bylo tedy zpracováno, vezměme to jako základ, eh, musíme se tomu dále vědom vědomat a vidět, jak revidovat tento systém tak, aby byl skutečně založen na faktech, a proto opravdu legitimní. No, mohu to zhrnout tím, že řeknu, že odchodné by nemělo být jaksi pobítkou pro to, aby nepřebírali ti odcházející nějaké nové povinnosti, ale měli by je motivovat k tomu, aby si zabezpečili nové zaměstnání a také kontroly. Je třeba posílit aby se zabezpečila integrita těchto peněz. Ještě jednou tedy děkuji vám mnohokrát, děkuji všem, kteří byli zapojeni do přípravy publikace této studie. Myslím si, že nám poskytla pevný základ na základě fakt a statistických údajů a to nám umožní další diskuse o reformě přechodných, a odchodných. A já se zeptám komise, nebo pardon, požádám komisi, aby nám předložila určité návrhy. Za prvé bych rád věděl, jak oni na to nahlížejí z hlediska významnosti, jak hodnotí celý systém. A zejména teď, poté, kdy máme tyto, tato naprosto jasná doporučení v této studii, co budou další kroky, které komise hodlá podniknout. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Chcete k tomu zaujmout stanovisko? A pak dám slovo kolegům. Co bychom rádi ještě jednou zdůraznili, a Kristof Demke to řekl, ano, potřebujeme fakta, ale musíme být také kreativní, protože existuje celá řada zajímavých příkladů, jak to probíhá v nejrůznějších členských státech, které reformovaly svůj systém přechodných odchodných pozitivním způsobem, jasně ve spojení s potřebami, ale také s tím, co řekl pan Demke. Čili coaching, eh, možnost poskytnout coaching těm odcházejícím funkcionářům, aby měli šanci získat jiné zaměstnání. Takže myslím si, že je třeba zdůraznit také lépe mapování eh, dobrých zkušeností před zpracováním koncepce, jak by to mělo vypadat v institucích. Já bych hned eh, dala příležitost Evropské komisi, kterou tady velice vítám za PMO pana Peňocio, za lidské zdroje pana Kroje a za generální sekretariát pana Lindao. Prosím pěkně, řekněte nám také, v jakém rámci parlament na tomto nařízení 2016 lomeno 300 se podílela. Bylo to tedy schváleno za mými zády. Já jsem o tom vůbec nic nevěděla. Kdo z pánů se dobrovolně obětuje? Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Máme tady specifikum že nařízení z roku 2016 se zakládá na ustanovení ze smlouvy, které nepočítá s právem iniciativy ze strany komise, takže je to nařízení, které přijímá rada buď ze své vlastní iniciativy a bez konzultací Evropské komise či parlamentu. Takže si doufám, že toto tedy odpovídá na váš dotaz. A samozřejmě jsme opomenuli další právní nástroje, které byly zmíněny v té studii a určitě vy jako členové Evropského parlamentu víte správně, jaký je ten právní základ a jaké jsou postupy. I Ještě další připomínky konkrétně ke studii. Všichni se tedy trapně dívají do stolu, tak pan kolega. Já jsem věděl, že to bude zajímavé, ovšem předpokládal jsem při četbě té studie několikrát a pozorně, tak jsem si říkal, abych nebyl překvapen na tomto eh, setkání. Nicméně měl jsem asi to eh, vědět lépe a nyní určitě tu asi hovořím jménem několika stovek milionů lidí prostě říkat, to je naprosto neuvěřitelné. Já tady za nic neviním komisi, to určitě není jejich vina, ale jenom ta pouhá skutečnost, že pokud tomu rozumím dobře, tak prostě neexistuje nic, co bychom mohli udělat. Prostě nikdo tady v této místnosti nebo v Berlemontu nebo kdekoliv jinde nyní s tím může něco udělat. Tedy jinými slovy, já opravdu doufám, že více než pět lidí nyní poslouchá ten přímý přenos eh, eh, vysílání přes internet, eh, protože tedy jakou odpověď dostáváme dnes, je to tak, tak prostě to nechme, ale jsou tu lidé, kteří jsou prostě uh, Eh, asi budou nešťastní, až budou muset odpovídat novinářům a říkat, no mě je to líto, my jsme se snažili nadnést to téma, udělali jsme to, ale odpověď byla, že s tím nemůžeme nic dělat. To je dobré, eh, že dochází k reformě, že už ta byla provedena v roce 2016. Ono to tak trochu více dodává všem smyslu že se tam prodlužují ty lhuty 6 měsíců na 24 a vkládají se tam určité postupné kroky do toho systému, ale neposiluje to kontrolu, ale prostě aspoň to trošku z, z, ujasňuje. Nicméně, všechno to, na co poukázala ta studie, že jsou to tedy slabá místa systému, tak na to dnes nemáme žádné odpovědi. Po, teoreticky mě můžete opravit, pokud jsem tomu všemu porozuměl špatně. Kolega Tarant, prosím. Děkuji. Já děkuji panu Blumerovi a Demkemu, kteří vypracovali tuto studii, provedli výzkum na tak důležité téma. A já nezdílím ten pesimismus pana uh, Sarva mi, že je tu nějakých 500 milionů lidí v Evropě, kteří si myslí, že s tím nemůžeme nic udělat. Jako první krok můžeme projednávat tuto zprávu a přemýšlet o dalších krocích. Největší překážkou na cestě před námi je něco, co jsem se naučil jako gentlemanská dohoda a myslím si, že Ono to tak panuje v různých institucích, přeji si nějaké nevněšování, nicméně mám určité pochybnosti, že tedy jsou tu viníci, jenom nebyli ještě tak nějak zveřejněni. Takže bychom mohli skoncovat s touto gentlemanskou dohodou a my bychom si vypracovali vlastní postupy tady v parlamentu a snažili se to změnit. Máme proto schopnosti a pak tu budeme mít základnu, aby jsme to samé požadovali od těch dalších. Ať je to komise, účetní dvůr nebo samotná rada. A ještě bych chtěl představit dva příklady které jsou opravdu velice směšné. Pan Sarvam možná by taky asi je nechtěl muset vysvětlovat novinářům. Nedávno v Estonsku, v zemi, kterou nejlépe znám, zvolený, tedy prezident, hlava státu, který byl bývalým členem soud, účetního dvora, tedy ona, a oznamovalo se, že v době 6 let, v 6 let obdrží odchodné jakožto kompenzaci že je nyní šéfkou státu chudé země. Já nevím proč. Prezidentka eh, Estonska, to takový výsměch. Ona vlastně není ani zaměstnána, takže si myslím, že toto přebytečné opatření by mělo být okamžitě zastaveno, tak jako jsme zastavili ten eh, příchod 28 eh, členů soudního dvora když tam měli eh, tleskat předsedovi Lénemu. A já jsem také nesouhlasil s těmi částkami. A druhý případ to jsou komisaři. Tady to pravidlo je takové, že když v průběhu toho období cooling down nebo cooling up, ať tedy se to nazývá jak chce, to vypadá jak jaderný reaktor, když jste komisařem, tak nemůžete k tomu mít nějaké vedlejší zaměstnání v soukromé společnosti, pokud neprohlásíte, jaký je ten příjem a o to by vám byl snížen plat eh, nebo ta dávka toho odchodného. A z toho, co já vím, tak mnozí komisaři, zejména z východních eh, Evropy, to nedělají. A pokud jsou dotazováni poslanci parlamentu, tak komise nereaguje, alespoň ohledně té podstaty a pak možná ty zapojené prostředky nemusí být tak podstatné, tak vysoké, ale i tak je to porušování pravidel, která vlastně komise stanovila pro sebe. No a pak mi bylo řečeno právní službou, abych to nadnesl v parlamentu, konkrétně na výboru pro ústavní záležitosti který bohužel má za předsedkyni bývalou komisařku, takže ona ignorovala tuto žádost a stejně tak činí dosud. A to je další věc, kde my, jakožto parlament, bychom měli něco dělat, neměli bychom to ignorovat. Ono ano, je to nepříjemné, ale prostě překročme tuto potíž a dokažme, že se s tím něco udělá. No a já opravdu nechci sdílet ten pesimismus pana Sarvami. On to je nadměrný úkol změnit ty vzorce, podle kterých postupovat. Nicméně já bych chtěl říct aspoň jednu věc, že často na sebe můžeme být hrdí, ale v tomto případě ne. Vím, že to odchodné je eh, prostě do jaké míry je vlastně rozumné. Vyplácí se to měsíčně, dokud prostě nenajdete nové eh, zaměstnání, dokud jste podrobeni tomu stresu, smutku, že jste nebyli znovu zvoleni. U nás v našem parlamentu se to řeší ještě eh, ďábelštějším způsobem. Kdy došlo k změně eh, na ministerstev, někdo se vrátil do parlamentu, někteří prostě poslanci vypadli, tak byli vyplaceni do půl hodiny, jim dali celou tu částku, eh, z určité, to byla taková rezerva a po jednom či dvěma dnu došlo zase k, k novému přeobsazení a znovu se tam dostali eh, zpátky, tak aspoň tady se nedopouštíme stejného eh, stejné chyby. Ono je to vždy obtížné, když hovoříte o věcech, kdy eh, je to ve vašem vlastním zájmu, ale toto bude naprosto velmi zásadní téma, zejména také ve Spojeném království po březnu 2018 a mnoho lidí a tisk se tomu budou věnovat, až tady poslanci e, Britové opustí Evropský parlament. A tady opravdu e, se sleduje Eh, nebo je potřeba k tomu mít mnoho poznatků. A my tady máme eh, to riziko, že to budeme ze všeobecňovat. Tam se například někde uvádí, že se, na, že se hovoří o omezeném nejistotě, eh, ale pak je tam někde řečeno, že to nemá vlastně být náhrada za finanční nejistotu. A Mnozí kolegové eh, tady třeba nebyli nově eh, zvoleni, byli tady třeba kolikrát jenom mm, po jedno volební období a potom měli velké eh, období, kdy nemohli najít pracovní místo a své rodiny dostali do velké finanční nejistoty. A na to bychom měli dávat pozor, protože tady můžou být lidé z velmi chudého kontextu a kteří budou mít tady práci třeba pět let, ale poté by mohli spadnout do problému. A když se podíváme na čísla na jedné té další stránce, tak tam je vidět, že eh, to odchodné, eh, pokud je o naše instituce, tak já si myslím, že my se tady hodně zaměřujeme hodně na politiky, ale možná, že bychom se měli zaměřit i na jiné orgány, jiné instituce a e, jiné členy. Takže e, pokud tady platí nějaký e, argument, tak ne ze všeho obecňujme a buďme opatrní, než z toho vyvodíme nějaké závěry. Ano, samozřejmě musí to být tak, že musíme plně tedy propočítávat to odchodné. Vy jste položil otázku, proč tady vůbec má být eh, dáváno odchodné. Je to radikální otázka, ale eh, my si ji musíme položit a musíme si položit otázku, eh, tedy zda to, co je veřejné nebo i soukromé, mm, ten sektor je onen, tak se to musí započítat. E, Třeba v Německu tam se to započítává, my musíme mít na mysli také důchod, protože to jsou lidé, kteří 30 nebo 40 let vykonávají nějaký veřejný úřad a e, do velké míry už e, jsou ve věku, kdy mají nárok na penzi. A, a mm, my bychom tady se měli zaměřit na kolega Celera a vy jste tady tři a vlastně nic ale neříkáte. A já si myslím, že tato věc velmi poškozuje jméno Evropské unie. Přece se nemůžete eh, spolehnout na to, že se to nikdo nedozví. Takže otázka je, proč ty věci byly takto eh, nastaveny a proč jste se nesnažili třeba v kontextu, eh, tedy ve spolupráci s Evropským parlamentem nalézt nějaké řešení, eh, kde by se k tomu potom všichni mohli vyjádřit, aby, aby se eh, řeklo ano, vy jste se na tom podíleli, ale takhle to nebylo a není, takže nás tady teď nemůžete, nebo zkrátka my se nenecháme tady potom nikdy z ničeho obvinovat, protože my nevíme, jak to vzniklo. Já bych pívala, považovala za čisté, kdybyste to s námi konzultovali. Tento postup je škodlivý pro Evropskou unii, pro akceptanci Evropské unie a bez pochyby to bude mít své důsledky. A e, velice mě to mrzí a zlobí, že všichni e, poté si přečtou v novinách, že já dostanu odchodné 300 tisíc euro. A Eh, ten pocit, že je vlastně výhodné, když vás v tom úřadu opětovně nepotvrdí, že to je výhodnější, než aby vás tam eh, potvrdili, abyste pokračoval ve své funkci, tak to opravdu, to mě skutečně mrzí. Eh, Máte slovo, zástupce komise. E, komise neudělala žádný návrh jako instituce a ani e, neposvětila žádný návrh, který by potom dostala na stůl rada. Ta smlouva je zkrátka taková, jaká je a v tom smyslu je opravdu obtížné přijmout tu výčitku, že Evropská komise tady dělala něco za zády nebo netransparentně. Eh, dobře, tak já tedy stáhnu svou výčitku, ale eh, kdo tedy eh, je ten, kdo to způsobil? Hmm, na radě někdo? Ze zkušenosti vám nemohu říci, jak se konkrétně postupovalo na radě, ale předpokládám, že předsednictví v tom sehrává důležitou roli. A na základě diskuze, která proběhla v příslušné pracovní skupině, pravděpodobně ta osoba se chopila iniciativy a provedla změnu. My vás chceme požádat o to, abychom mohli hovořit s těmi osobami, které to předložili. A tady bychom chtěli poděkovat za pomoc komise, nebo byli bychom vděční, kdyby nám komise pomohla, abychom si mohli promluvit s těmito lidmi. Bylo by pěkné, kdybyste nám v tom pomohl. Když nám nepomůžete, tak to by opravdu bylo politování hodné. Já si to v každém případě poznamenám a um, později vám odpovím. Možná bych tady ještě něco doplnil. Komise se chopila jiné iniciativy a to je reforma kodexu chování komisařů a eh, prezident komise Juncker to ve svém projevu o Evropské unii předložil. Komise to eh, v podstatě schválila. Teď se čeká na posvěcení Evropským parlamentem a jeden ze zásadních prvků přepracování kodexu je právě eh, prodloužení té, toho období cooling off z 18 na 24 měsíců u komisařů to znamená, že ten slide tam neměl korektní čísla a pokud je u předsedu, tak tam se to rozšiřuje o tři roky. Takže tady komise každopádně se chopila instituce, eh, iniciativy a konzultovala i Evropský parlament v té návaznosti. Ano, a my jsme, my jsme udělali ještě celou řadu dalších návrhů, co s tím můžeme udělat. A já bych tady dala slovo zástupci občanské společnosti. Je to um, pan Freund z Transparency International. Máte slovo. Děkuji. Děkuji za pozvání a za to, že se tady můžeme, uh, že, že můžeme hovořit. Uh, z našeho pohledu je samozřejmě nejdůležitější, aby se zabránilo střetu zájmu, když uh, ti, kdo jsou v nějakém úřadu nebo funkci, Eh, ukončí svůj mandát a nastoupí do nového zaměstnání. My jsme v lednu tohoto roku zveřejnili studii, kde jsme analyzovali kariérní dráhu všech členů Evropské komise, Evropského parlamentu, kteří, byli v, kteří, měli, kteří měli eh, funkci v minulém mandátu eh, v rámci institucí a tady bylo asi 500 lidí, které jsme hodnotili a my jsme zjistili, že asi jedna třetina z nich zůstává v nějakém typu veřejné služby, mají nějaký mezinárodní eh, mandát nebo mají jiné veřejné funkce. Jedna třetina opustí práci, anebo hm, jsme nenalezli žádné informace o jejich typu zaměstnání a jedna třetina eh, přijme nové zaměstnání. Takže asi 30 evropských, bývalých evropských poslanců eh, je nyní v registrovaných lobistických Eh, společnostech. Takže je to v podstatě otázka eh, systematická, kde vzniká vstřed zájmu, když lidé opouští svou funkci a eh, my tady vlastně nemáme ovšem žádné restrikce, pokud jde o budoucí zaměstnání bývalých evropských politiků v Evropském parlamentu. Eh, protože to je zvláštní, to je opravdu velice bizarní, protože zaměstnanci Evropského parlamentu administrativní eh, taková, hm, takové restrikce mají. A víme, že v lednu tohoto roku změli, určit, vstoupili v platnost určité změny a teď je potřeba, aby členové parlamentu oznámili, eh, že mají nové pracovní místo, jaké pracovní místo a tak dále. Ale nevíme, jak to funguje v praxi, nejsme si tím jistí, protože tam není žádný systém, který by v té věci fungoval fungoval. A také si uvědomujeme, že um, protože všechny tyto případy tady jsou a tedy uh, to zjišťování, uh, když tedy poslanec přejde do nějakého konkrétního odvětví, které dříve reguloval, uh, tady my potřebujeme zkrátka dohled, etický dohled, a pro všechny instituce. Ovšem bohužel situace je taková, že většina institucí si sama dává pravidla, pokud jde e, o to období po e, ukončení funkce a dávky, e, tedy odchodné. A je to tak, že aktuální komisaři dohlížejí na to, eh, zda bývalí eh, kolegové mohou přijmout nějaké funkce a za jakých podmínek. A pokud je Evropský parlament, tak tam není dohled vůbec žádný nad těmito záležitostmi. A e, studie upozorňuje na některé mezinárodní případy a tam z toho lze vyvodit určité poznatky o tom, jaké věci by se měly zohlednit. Například je tam jedno kanadské pravidlo, které hovoří o tom, že nikdo takový nemá, e, nemá dovoleno změnit e, stranu Eh, ve hře, tedy dostat se na tu opačnou stranu hry. A eh, my jsme samozřejmě v Německu měli ten eh, příklad, že, že německý kancléř se potom dostane Eh, nebo se takto jakožto kancler schválí určitý projekt ropovodu nebo plynovodu a poté, co je, eh, co odstoupí ze své funkce, tak eh, tam mm, získá funkci ředitele v tom projektu, manažera. Takže je to tak, že Evropský parlament ten může samozřejmě se ozvat a, hla, a požadovat změnu a pokud jde o e, statut e, poslanců, tak tam, to tady, tam je to také asi e, možné a změny by mohly být vylepšeny. A v Evropském parlamentu je to v tuto chvíli tak, že délka odchodného je navázána na délku služby. A to si myslím, že je velmi smysluplné a ostatní e, evropské instituce by se tím měly inspirovat, měly by to převzít a možná některá jiná věc, kterou mají ostatní instituce a kterou by měl přijít Evropský parlament je, že když získáte práci v soukromém sektoru, tak tu e, částku po přechodném období, ta, ta se prostě stáhne, tak jak to tady zaznělo, že ta, ta už by nebyla poskytována. Děkuji. Ja, danke schön. Wir werden... Děkuji mnohokrát. Budeme se tomu i nadále věnovat. To, to nařízení 216 a propočítávání, které je tam obsaženo, Mm, ty peníze, co dostávají komisaři a co dostávají poslanci, tak k tomu došlo po posledních volbách. Ale v poměru k tomu, co by bylo bývalo třeba upravit, a sice otázku, co se bude dělat s členskými státy při propočítávání evropských peněz, to nebylo dostatečnou měrou zohledněno a to je politování hodné, že k tomu nedošlo. A tady si myslím, máme také úlohu Mm, které se musíme věnovat. Chcete k tomu ještě něco říci, k té studii nebo k těm komentářům? Děkuji mnohokrát. Souhlasím s tím, že dříve či později alespoň prvky regulačního rámce se odstraní. Důvod, proč k tomu ještě nedošlo? je protože tady je tak malý zájem o, ta, o to přechodné odchodné. Ale dříve či později ten zájem bude čím dál tím větší a lidé budou chtít analyzovat regulatorní rámec, který musí mít jasnou legitimitu pladeb, protože jinak tady dojde ke zvýšené kritice. O tom jsme přesvědčeni, co se týče finanční jistoty. Dovolte mi, abych k tomu ještě něco dodal. Samozřejmě jsou političtí funkcionáři, kteří čelí finančním potížím, když opustí svou funkci. To bylo příliš málo ještě zkoumáno a šetřeno, protože to je také určité zasahování do soukromé zálež, do soukromé oblasti. Ale ten výzkum, který proběhl dosava, do této doby, ukazuje, že to se týká pouze velmi málo funkcionářů. V jiných studiích jsme se zaobírali takovými případy. Samozřejmě tady budou ty politické nebo finanční potíže. Proč tedy nezaplatit přechodné odchodné, když je to potřebné? Ale je velice obtížné spolehat se pouze na argumentaci, že je třeba zaplatit pro překonání období finanční nejistoty, protože to rozhodně tak není. A to je právě to, co je problematické. Pan kolega Savama, prosím. Děkuji, pane předsedo. Ještě pár záležitostí, abych to zhrnul. Nejprve mi dovolte, abych opravil, což teda dělám velice zřídka, kdy, pane Tarano, to není pesimismus, transparency eh, international. Já jsem byl zoufalý, když jsem se na to podíval. Děkuji vám, pane Tarane, že jste nám dal zpětnou vazbu a že skutečně v tom můžeme něco udělat. Samozřejmě, co můžeme udělat my v parlamentu? Můžeme eh, dospět k rozhodnutí, ale myslím, že minimálně 90 evropských občanů jasně uvidí chyby, které tady stále ještě panují. Když se opustí nějaká funkce tady, dejme tomu, když já mám nějakou novou práci, kterou se mi podařilo dostat za vědomí, že možná nebudu už znovu zvolen, a budu-li placen za to place, za od prvního dne v té nové práci po opuštění parlamentu, no tak proč bych měl dostávat sedm měsíců, osm měsíců, devět měsíců nebo rok, nebo ještě déle odchodné, protože jsem tedy sloužil jako poslanec parlamentu, na tomu vůbec nikdo nerozumí. To můžeme nějak definovat nebo konstatovat, ale druhá věc je, že tady neexistuje dostatečná transparentnost v takových případech. Například tady byl komisář, který byl ve funkci jenom několik měsíců, nebo někdo v jedné z institucí, kdo sloužil rok, nebo dva roky, nebo něco takového. A přesto dostává hodně peněz, 100 tisíce eur v některých příležitostech. A to je tedy jiná věc, která musí být jaksi vyřešeno, ale to bohužel nemůže vyřešit parlament. Pane Volne, souhlasím do určité míry a to souvisí s tím, co jsem právě řekl. Není to tak snadné pro politiky nalézt novou práci v mnoha, v mnoha případech. No, obecně řečeno, neměli bychom eh, říkat, že se to týká úplně každého. To je případ eh, v institucích, kde například vysoce postavený funkcionář už dva roky nemůže najít práci. Žije v Lucembursku. Hmm, jsou tady takové případy, ale nejdůležitější je podívat se na regulatorní rámec. A mít naprosto jasný takový rámec, založený na faktech. Děkuji vám mnohokrát. Sorry, just one sentence. Um, I absolutely agree because... Absolutně souhlasím, protože znám několik případů, kdy bylo opravdu velmi obtížné, jak bych to měla říct, že tady nebyly žádné proplacené peníze v nezaměstnanosti. Když tady někdo mm, sloužil jako poslanec dva, dvě, tři volební období. Ale pro mě je také důležité, že potřebujeme ty nejlepší. Byl to případ úředníků či zaměstnanců Unie. Uvědomovali jsme si, že v některých členských státech neměli lidi vůbec zájem, protože platy nebyly tak atraktivní jako doma Mm, včetně těch, mm, té expatriace, problémy s rodinou a tak dále. Čili měli bychom na to hledět z obou stran. Potřebujeme hmm, prostě z toho udělat takový atraktivní balíček, abychom jim nabídli možnost aby je tyto funkce jak se přitahovaly, ale musím zdůraznit samozřejmě, že celý cyklus musí zůstat transparentní. Teď čelíme před dopravnímu balíčku, kde prostě tady bude fungovat inspekce bezpečnosti na silnicích řidičů nákladních vozidel, jejich odpočinku, no tak nechápu, proč mnohem méně lidí, kteří jsou ve významných pozicích, by nemohli být kontrolováni, nebo proč bychom nemohli organizovat takový postup, aby se zabezpečilo, že budou férově zaplaceni, ale ne více, než si zaslouží. Děkuji mnohokrát. Budeme muset udělat takový seznam úloh a ten rozeslat a domnívám se, že tady tedy máme ještě několik velmi naléhavých bodů, které je třeba upravit. Můžeme tam jmenovat konkrétní případy a zeptat se vás, jak to je v souladu se zákonem. Děkuji mnohokrát za tuto studii, bylo to velice zajímavé, děkuji vám za představení studie. A tím se dostáváme k poslednímu bodu a to je krátké představení zprávy Evropského účetního dvora číslo 15 roku 2017 o ex ante kondicionalitě a výkonnostní rezervy v oblasti soudržnosti. To je velmi zajímavá práce a pan Balko dostane hned slovo. Dobrý den, dámy a pánové aby se výdaje do soudržnosti v letech 2014 a 2020 lépe zaorientovaly na výsledky, byla zavedena legislativa, která přichází s dvěma nástroji. Kondicionalita ex ante a výkonnostní rezerva. V našem auditu jsme analyzovali, zda kondicionalita a výkonnostní rezerva byla řádně využívána aby více pobízela tedy k řádným výdajům do oblasti soudržnosti v programovém období. Jak jsem slíbil panu Pirinskému, tato zpráva se soustředí na zvláštní zprávu z, roku, z února 2017. My jsme zjistili tedy, že komise plně nebrala v potaz všechno to, co bylo generováno v jiném kontextu, jako je evropský semestr nebo informace z generálních ředitelství o monitorovacích aktivitách. Zaznamenali jsme několik příkladů inkonzistentnosti, například co se týče validace e, sebehodnocení členských států často byla pozitivní a nekonzistentní. Součástí toho problému ve, v nařízení o společných ustanoveních eh, byla stanovena kritéria pro tu kondicionalitu ex ante. Ale stále je tu ještě možný prostor pro interpretace. Navíc je nejasné, do jaké míry ta eh, kondicionalita efektivně povede ke změnám. Na to také poukazuje naše zvláštní zpráva. V členských státech je nějakých 700 akčních plánů, ale asi polovina nebyla dokončena do eh, konce roku 2016. Komise nevyužila možnosti pozastavit platby v přijímání programu v případě neplnění kondicionalit. A navíc po přijetí eh, těch OP společná, nařízení o společných ustanovení neposkytuje komisi žádné eh, možnost pozastavení plateb předtím, než členský stát poskytne řádný reporting o plnění podmínek. Navíc, co se týče výkonnosti a příslušné rezervy, tady se jedná o možné realokace a myslím si, že je lepší tedy se zaměřit tedy na lepší výsledky operačních programů, nicméně je třeba tedy plnit eh, pravidla a stanovujeme si tu eh, lhutu do roku 2018. Navíc eh, některé operační programy mohou být realokovány mezi členskými státy. Pozastavení těch finančních eh, oprav z důvodu nedostatečné výkonnosti je další možný krok správným směrem, ale samozřejmě ještě čekáme na potvrzení prostřednictvím výsledku. Na základě našich eh, poznatků tedy by eh, mohly být ty dva navržené nástroje eh, nákladově efektivní. Takže máme účinná doporučení pro každé nástroje pro to období po roce 2020, samozřejmě v případě, že ty dva nástroje budou zachovány. A tím by se tedy mělo Eh, posílit to, že se efektivněji bude vynakládat prostředky do soudržnosti. Eh, ta první oblast doporučení se soustředuje na kondicionalitu ex ante. Když jsme připravovali legislativní návrh po roce 2020, tak komise navrhuje rozvíjet ty kondicionality jako eh, nástroj, který bude hodnotit připravenost členských států, také zhodnotí relevantnost a užitečnost všech kondicionalit, odstraní překrývání, to vše by mělo vést tady k efektivnímu dosažení stanovených politických cílů, dále zajistit konzistentnost kondicionality s evropským semestrem, dále stanovit jasná kritéria pro hodnocení, stanovovat cíle a zajistit, aby všichni stejně chápali to, čeho si přejeme dosáhnout a také vyžaduje plnění Eh, té kondicionality v programovém období. A poslední soubor doporučení se soustředuje na výkonnostní rezervu. Tady si myslíme, že komise by měla uplatňovat nástroje, které se budou více zaměřovat na dosažené výsledky a financovat ty operační nástroje, které dosahují dobrých výsledků. Na základě tedy těchto ponaučení by se dále měla rozvíjet rezerva pro ty nástroje, které nejlépe jaksi vedou k řádné výkonnosti dále také lépe využívat těch eh, indikátorů okamžitých výsledků. To je eh, klíčové, co se týče zavádění takových kroků, které lépe dokáží eh, nebo povedou k té správné výkonnosti a pak eh, také revidovat ty podmínky pro pozastavení a nápravu. To povede k lepšímu odstraňování eh, těch chyb. Děkuji. Děkuji a teď dostává slovo komise, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení eh, evropští poslanci, členové účetního dvora, dámy a pánové, Komise vítá zvláštní zprávu eh, auditorů eh, účetního dvoru a ten výsledek, který byl zveřejněn minulý týden během období 2014 eh, až 2020, kondicionalita a rezerva výkonnosti nabízí pobídky lepšího vynakládání prostředků tak, aby členské státy naplnily určité podmínky ve chvíli, kdy implementují fondy. A pokud eh, ty instrumenty tady budou zachovány, měly by být mm, asi i posíleny po období po roce 2020. A eh, pokud jde o budoucí legislativní návrhy, tak samozřejmě nejsme schopni v tuto chvíli se k těm eh, věcem nějak zavazovat. Pokud jde o ex ante podmíněnost, tak všechny podmínky pro úspěšné investice Eh, tedy jsou ino, je, je to podmínka pro eh, úspěšnost, jsou tady podmínky pro financování z evropských strukturálních fondů a eh, tyto ex ante podmíněnosti měly velký dopad například přispěly k vylepšení obecného investičního prostředí v Evropské unii a komise v březnu tohoto roku zveřejnila eh, dokument o přidané hodnotě ex ante podmíněnosti v evropských strukturálních investičních fondech. A ta studie jasně ukazuje, že ex ante podmíněnost přinesla pobídky pro členské státy a regiony, aby implementovali strukturální změny a reformy politik, včetně těch, které souvisí eh, s konkrétními doporučeními pro jednotlivé země v rámci rámci evropského semestru. Je tady 36 ex ante podmínek, které se týkají našich eh, fondů soudržnosti. Některé jsou obecné, jsou navázány na horizontální aspekty implementace programu, jako je například veřejné zadávání, státní eh, podpora. A je tady také 29 tematických ex ante eh, kondicionalit, které souvisí s konkrétními podmínkami pro relevantní investiční oblasti, které podporuje politika komise. Asi 75 tedy eh, tři čtvrtiny eh, těchto podmínek bylo splněno v době eh, přijetí programů a již to zaznělo ze, z úst zástupce účetního dvora. Bylo tady asi 700 akčních plánů, které byly nastaveny. A pokud tyto akční plat, eh, plány nejsou naplněny, tak to ovlivňuje platby ze strany komise. Dnes je tady pouze 2% těchto akčních plánů, které nebyly eh, splněny a v nadcházejících týdnech a měsících komise předloží své stanovisko ke zbývajícím akčním plánům a rozhodne, zda nebudou platby přerušeny tam, kde to bude nezbytné. A teď pokud jde o rámec výkonnosti a výkonnostní rezervu. Tento rámec se týká všech ehm, fondů EFSI, ehm, včetně třeba technické podpory. Jde tady o určité indikátory, které měří, eh, nebo co bude dosaženo do roku 2020 a jaké tady budou eh, cíle, jak budou nastaveny cíle do roku 2023 dosažení bude eh, u většině eh, těchto případů eh, provedeno v roce 2019 a performační rezerva je 6 z plateb a, může, a někdy mohou být přerušeny platby. Dosahování cílů bude hodnoceno v roce 2025 znovu a v případě velmi nízké výkonnosti může vést k finančním korekcím. Ehm, v roce 2019 vše proběhne, není slyšet. Tyto ukazatele jsou v rukou ehm, manažerů eh, programu. Tím, že se propojí eh, Eh, výsledky z cíly, tak tento mechanismus přináší pobídky pro předjímání problémů a pro jejich řešení co nejdříve. Také to pomáhá eh, řídícím orgánům, aby se zaměřili na hlavní politické cíle a aby eh, se tady bylo opravdu vše zaměřeno na cíly, aby se zjistily potřeby investic, specifické cíle, zda byly dobře zvoleny indikátory, výběrová kritéria a tak dále a tak dále. Česká kabina nemá k dispozici text, který uh, řečně sečte, takže děláme, co můžeme. Takže budeme i nadále zvažovat tyto věci a e, děkujeme vám za vaše jistě cené komentáře a připomínky a za to, že nás podporujete v kontextu e, zvažování e, auditu výkonnosti. Budeme to velmi oceňovat. Děkuji. Ja, Dank. Děkuji mnohokrát. To je opravdu výborná zpráva, kritická zpráva a ukazuje, že tady tedy šílené věci rozhodujeme, které potom vůbec nebyly implementovány. Velká část eh, legislativy eh, tak vypadalo. To tedy mě vedlo dost k přemýšlení. O tom budeme muset ještě mluvit. Naším zpravodajem je pan kolega Pirinský, který má slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já si nejsem jist, kolik máme ještě času tak se snaží, budu snažit být velmi stručný. Máte minutu, 45 vteřin po vaší připomínce. Já bych se rád soustředil na jednu naléhavou záležitost, a vy už jste se o tom zmínili. Včera jsme tady měli mm, diskuzi s paní komisařkou Tyson. Hovořilo se o implementaci fondů. A jedna z konstatace komisí byla, že kondicionalita ex ante je jedním z faktorů vedoucím ke spoždění v implementaci. Možná, že bude celá řada argumentů týkající se třeba obecné povahy nebo něčeho jiného, ale já si myslím, že my bychom se měli soustředit na kritická kritéria které existují v ex ante kondicionalitě a ve výkonnostní rezervě. To, to by mělo usnadňovat implementaci, ale ono to, ta, ono to tak není. No, já tedy jako nechci to nějak rušit v příštím programovém období, ale jak už jste se sám zmínil, a je to podstatně provokující zpráva, to ukazuje, že by, by mělo dojít k velmi bedlivému šetření či zkoumání, zkoumání toho, jaká forma přístupu by měla být zachována. E, odkazuji se na dva odstavce, 39 odstavec a odstavec 72 ve zprávě kde se jasně konstatuje, že ex ante kondicionalita neusnadnila implementaci. A v 72. tam je závěr, že eh, eh, rámec 1420 eh, není více orientován na výsledek, než tak, jak tomu bylo v přechodných obdobích, kdy platila jiná opatření. A je tu celá řada dalších otázek, které bychom také měli ve spatrnosti, ale hold teď nemáme čas, abychom se věnovali. Ale rád bych očekával, jak od komise, tak od Evropského účetního dvora bychom se mohli vrátit možná k tomu písemnou formou. Děkuji vám mnohokrát. Ano, myslím si, že z hlediska systémového významu zprávy se jistě tím budeme ještě zaobírat na pořadu naší schůze. Je to strašně důležitá věc. Otázkou je, ta neimplementace ex, kon, an, ex ante kondicionality eh, hovoří vlastně proti implementaci, protože když se do toho zamontují kondicionality, bylo by to bývalo milníkem, kdyby se to bylo bývalo implementováno. Eh, považujete vůbec to dodržení těch eh, kondicionalit ex ante za možné? Uh. To je samozřejmě, paní předsedkyně, zajímavá otázka. Podle mého názoru je to velice důležité, protože, jak jste zdůraznili na úvodu vašeho příspěvku, tato zpráva je zásadní. Zdůraznil to také pan zpravodaj Pirinsky, uh, že to tedy bylo velice provokativní téma. My samozřejmě si eh, vážíme těchto vašich připomínek ohledně zprávy a pouze vás chceme přesvědčit, že budeme kritičtí nejenom ohledně této zprávy. Například připravujeme zprávu na téma zaměření se na trvalost. Také připravujeme zprávu pro oblast zjednodušení, za to budu zodpovědný já. A myslím si, jak jste tady zmínili na úvodu, tak abych stručně odpověděl na otázku, tak ano. Tím jsme dostali k závěru, ještě se k tomu vrátíme. A e, ve 14.30 se tady opět sejdeme, kde budeme mít zprávu o Řecku, budeme mít ještě hodinu a potom budeme zde v této místnosti, nebo bude tady trialog k rozpočtu. Děkuji.